Dobré dopoledne všem, dobré ráno všem, omlouvám se za drobné spoždění. Měli jsme na žádost paní Grapíny velice zajímavou debatu, která se týkala malých a středních podniků a digitálního jednotného trhu. Děkuji všem eh, členům, že jsou tak aktivní. K té zprávě pana Koferátyho. On zde nemůže dnes být. Eh, doufám, že se má dobře, že se jeho stav lepší. On je zpravodajem na tu zpra- k té zprávě výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU a Nikola bude hovořit eh, laskavě místo něho. Děkuji. Pan poslance Kofera, poslanec Koferáty se omlouvá. Měl drobnou nehodu a přijede tedy příště a bude k tématu hovořit. Tato zpráva nám umožnila poskytnout eh, příspěvek eh, ke stávající politice hospodářské soutěže a k ochraně práv spotřebitelů. Určitě jste měli možnost si zprávu pana Koferátyho již přečíst. Byla zveřejněna minulý týden a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zítra poledne. Digitální trh spadá pod naše kompetence a proto náš výbor má přispět k tomuto tématu, které představuje velice významnou výzvu i pro politiku volné soutěže. Spravodaj ve svém textu zdůrazňuje, že je důležité na tuto výzvu reagovat a je také třeba překonat stávající národní roztříštěnost také zdůrazňuje, že tento sektor vyžaduje zvláštní pozornost, protože je potřeba zaručit rovný přístup na trh, který v současnosti kvůli dominantním hráčům není umožněn. Také se zde hovoří o státní podpoře, tam zpravodaj upozorňuje na to, že státní podpora má usnadnit investice do reálné ekonomiky a soustředit zdroje na klíčové oblasti, jako jsou výzkum a inovace. Další důležitý bod se týká toho, že je třeba řádně implementovat směrnici, která se týká poruš- eh, žádostí o odškodnění z důvodu neplnění příslušných směrnic. Na tom náš výbor vždy velice trval a zpravodaj navrhuje určitá doplňující opatření, která se týkají také eh, hromadných eh, žádostí o odškodnění. Některé další body budou ještě do zprávy doplněny prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Týká se to finančních oblasti energetiky a elektronického obchodu. Tam je tedy třeba ještě zprávu doplnit. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych k tomu doplnila pár věcí. Chtěla bych poděkovat panu Koperátimu za velice dobrou práci na této zprávě. Já jsem spolupracovala s jeho týmem v minulosti, takže jsem přesvědčená, že včas eh, stihneme naši práci dokončit a také přeji panu koferátimu, aby se brzy uzdravil. ITRE ke stanovi- k té zprávě žádné stanovisko nemá, takže si myslím, že je dobré, abychom my se zde zaměřili zvláště na jednotný digitální trh, protože si myslím, že to tomu eh, stanovisku eh, dá přidanou hodnotu a především tedy mé pozměňovací návrhy. Já bych se chtěla zabývat několika věcmi, které jsou důležité právě v kontextu našeho výboru a které se týkají politiky volné soutěže. Myslím si, že by měla být posílena úloha spotřebitelů. Je velice důležité uvědomit si, že chování a potřeby evropských spotřebitelů se neustále mění v tom digitálně ekonomickém modelu a evropská politika volné soutěže musí eh, být taková, aby lidem umožnila mít plný prospěch z toho digitálního jednotného trhu. Víme, že spotřebitelé jsou v jeho eh, srdci a že vlastně zodpovídají za asi 56 evropského HDP, pokud jde o jejich eh, nákupy. Myslím si, že v tom textu eh, trošku chybí důležitost účinné politiky volné soutěže pro podnikatele a také důraz na malé a střední podniky, které jsou vlastně páteří naší ekonomiky. To bych tam trošku více zdůraznila. Důležité také je zaměřit se na uh, chování, které narušuje volnou soutěž a které by tedy nemělo škodit eh, malým a středním podnikům. Pokud jde o přeshraniční aspekt, tam je velice důležité, především u bodu 2 navrhovaného textu, tam, kde se hovoří o rozvoji infrastruktury, tak skutečnou přidanou hodnotu by měly právě mít ty projekty rozvoje infrastruktury. Také je důležité podporovat systémy e-government, tedy elektronické zprávy, což je důležité pro zajištění transparentnosti pro veřejnost, ale také v soukromém sektoru. Pokud jde o síťovou neutralitu, otevřený a neutrální internet, o tom hovoří zpravodaj v bodu 4. Já bych tam spíše hovořila o zásadě síťové neutrality, tedy o nediskriminačním a rovném přístupu k internetu. Vidím to jako důležitý předpoklad pro konkurenceschopnost a pro rovné podmínky na trhu, jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Ráda bych to v tom textu viděla. Pokud jde o přechod od tradičního průmyslu k digitální ekonomice. To je samozřejmě jední, jednou z hlavních eh, sil Evropské unie a je to velká pobídka pro podniky, tak aby se snažili rychle a bezproblémové přejít z tradičního na digitální průmysl a spolu s internetem věcí to vidím jako nejvýznamnější příležitost pro Evropu a její podniky. A pokud jde o energetickou unii, hlavní podmínkou pro dokončení energi- unie, eh, tedy energetické unie je dobře fungující energetický trh. To jsou tedy ty hlavní body, eh, kterými se budu zabývat ve svých pozměňovacích návrzích, ale jsem eh, přesvědčena o tom, že bychom měli skutečně uh, tento, eh, tuto činnost dokončit co eh, nejdříve a velice se těším na připomínky od dalších kolegů. Děkuji. Um, anyone from the ECR speaking? Kdo by chtěl mluvit za e KR? Markus, pardon. Mám tady seznam uh, eh, tím zpravodajů, takže bych poprosila, aby se vyjádřili tím zpravodajové. Krásné dobré ráno, Vicky. Nejprve jsem chtěl poděkovat zpravodaji a přejmu brzké uzdravení. Ve zprávě máme jeden velice podstatný bod, který je mi, pro mě nesmírně důležitý. Pakliže uvnitř Evropské unie ze strategických důvodů chceme podpořit ekonomiku, tak je nejprve důležité, abychom to skutečně zahrnuli, abychom to učinili v těch podstatných strategických sektorech a nikoli v obecně. A za druhé, abychom se omezili na rámcové podmínky, na správné rámcové podmínky a nikoli na bezprostřední eh, dávání k dispozici státních peněz. Myslím si, že tady existuje celá řada možností deregulace, které umožňují umožní podnikům daleko lepší příležitosti dostat se na trh. To je jedna věc. Druhá věc. Autorské právo musíme eh, považovat za právo vlastnické, eh, což je nesmírně důležité ve všech členských států. Například německé autorské právo tady mm, je velice specifické a myslím si, že je nesmírně důležité toto autorské právo i nadále chránit. Eh, předřečnice již na to upozornila. Úhel pohledu v Evropské unii třeba, že potřebujeme globální hráče, musí ve své šíři se zaměřovat především na malé a středně velké podniky. Eh, já to mohu říct na základě německých zkušeností. Síla německé ekonomiky je založena právě na pestrosti malých a středně velkých podniků, které máme. Učinili jsme s tím výborné zkušenosti a v rámci hospodářské politiky nelze se soustředit pouze na veliké globální hráče. Potřebujeme podpořit tisíce malých a středně velkých podniků, které zabezpečují stabilitu hospodářskou v našich zemích. To jsou tedy podstatné body, eh, kterých jsem si všiml ve zprávě které bych rád pozměnil, aby se ubírali tímto směrem. Jinak eh, se domnívám, eh, je tato zpráva v zásadě opravdu zdařila a chci ještě jednou poblahopřát panu Koferatimu. Děkuji. Eh, promiňte, že jste nebyl na seznamu, ale jo, ještě jednou bych požádala aby eh, poradci z různých skupin se postarali o to, aby všichni stínové zpravodajové se dostali na řadu, protože jinak to bude velice eh, zmatečné bez eh, mého seznamu. Stínový zpravodajů děkuji. Vím, že všichni odvádíte skvělou práci. Stínový zpravodaj z ALDE, myslím, je Kar- Karas. Děkuji. Děkuji zpravodaji za práci, kterou odvedl na stanovisku. Myslím si, že je um, zásadní eh, pro porozumění eh, toho, o čo o co jde v tohoto eh, právu soutěži. Tady jde o to o ochraňování spotřebitelů. Tady je v tom rozdíl, protože pro spotřebitele tady máme pravidla pro ochranu spotřebitelů a pro práva pracovníků tady platí zase jiná nařízení. Takže toto stanovisko tady mělo jít o politiku soutěže a myslím si, že toto je ta nejzásadnější věc. Um, ehm, tak je tu jeden klíčový uh, rozdíl. Co to je? Investing in the, in the economy as, or uh, is it for uh, overcoming the... Ano, jde tedy o to, že státní pomoc by neměla být určena na určité mezery, které jsou na trhu. Ten problém spočívá v tom, že zde dochází prostě k narušování trhu, pokud se stát eh, začne jak si míchat, začne zasahovat do věcí, kde jeho zásah není nutný. Já si myslím, že ten odstavec o státní pomoci by měl být v souladu s revidovanými pravidly pro poskytování státní pomoci. Pokud jde o článek číslo 3, tak tam mám také otázku, co vlastně tam pan zpravodaj měl na mysli. Ale předpokládám, že budeme mít tedy možnost se přímo zeptat eh, jeho později. Hovoří se zde o eh, revizi politiky konkurenceschopnosti tak, aby odpovídala výzvám digitálního jednotného trhu. Já tedy chápu, že zde jsou výzvy, které spočívají v tom, že musíme porozumět tomu, jak digitální trh funguje a je třeba mít určité nástroje na eh, šetření různého typu zneužívání, ale ta politika konkurenceschopnosti jako taková, tak s tou nic eh, není jaksi eh, v nepořádku. A pak ještě k článku 4. Eva Paunová již zmínila to, co jsem chtěla říci také. Tam se hovoří o neutralitě sítě, net neutrality. Možná tam došlo k nějakému šumu mezi italským a anglickým překladem, takže snad je to tedy v originálu formulováno jasně. To jsou hlavní věci, které jsem chtěla říci a budu předkládat pozměňovací návrhy které se týkají těch věcí, o kterých jsem hovořila. Těším se na spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Denis de Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, eh, že eh, je tu eh, pár věcí, které měl zmínit, když budu mluvit o setkání při snídaní dnes ráno. Byl jsem spolu s Jury ehm, ehm, hostitelem, byl jsem zástupci křesťanských církví diakoní v Evropě a šlo tady o boj proti chudobě. Ale ozvláště jsme vedli diskusi o krizi uprchlické, kterou máme v současné době v Evropě a teď diskutujeme politiku eh, konkurenceschopnosti soutěže, eh, tak se vám, bych si vám ukázat, že také vysvětluje jeden pozměňovací návrh, který eh, předkládám ke stanovisku. Diskutovali jsme o situaci v Evropě, vztahu k xenofobii, napětí ve společnosti a také mm, mluvili jsme o potřebě služeb, sociálních služeb, ale také služeb v oblasti bydlení, tak abychom se mohli vyrovnat s nouzovou akutní situací. Když se tak podíváme, podíváte na situaci v mé vlastní zemi, v Nizozemsku, tak jsme um, už um, tady měli takový velkorysou politiku uh, sociální bydlení, ale um, um, měli jsme tady pravidla státní pomoci. Evropská komise nás chce, abychom omezili počet, tedy procento eh, bydlení, které je identifikováno, označováno jako sociální bydlení z důvodu eh, soutěže, protože víme, že tady je státní pomoc do sociálního bydlení, pak máme, eh, chce, je, chce se tady udělat v hodě volného trhu. Takže současná situace je taková, že máme spoustu uprchlíků ze Sýrie, kteří budou uznáni jako dostanou status uprchlíků a mají nárok na bydlení. To je jejich právo. A již každý toto právo uznává. Ale v praxi se stává to, že mm, teď tady máme extrémní eh, pravici, která využívá tohoto a říká nizozemcům, vidíte, uprchlíci berou vaše domy. A toto ukazuje to, co mohou pravidla státní pomoci udělat, že omezíte určité eh, služby a dopad, a uvidíte, jaký toho může být dopad a jak to může být zneužito. Takže já si myslím, že tady je veliká výzva a to zcela postrádám ve zprávě či sdělení komise, Eh, v té roční zprávě o konkurenceschopnosti. Měla by to být rovnováha. Veřejné služby to nejsou pouze veřejné služby, jenom proto, že bychom chtěli mít velkou vládu. Má strana není proto, aby tady byla velká eh, vláda. Ale veřejné služby jsou veřejné, protože jsou právě veřejného charakteru a slouží určitému účelu. Takže mm, já tady nebudu zvádět pozměňovací návrhy k politice sociálního bydlení v Nizozemsku, toho se nemusíte obávat, ale myslím si přeci jen, že bych bychom si měli připomenout zápis o e, službách veřejného zájmu například e, ve zprávě, protože tady celkově to chybí, chybí ve sdělení nebo zprávě komise. A proto e, to bude můj jediný pozměňovací návrh, velice bych ocenil Oceňuji návrh zprávy a myslím, že mohu souhlasit s celou řadou komentářů a budu se těšit na další diskuzi o pozměňovacích návrzích. Evelyn, Evelyn Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, zpravodaji, eh, který nám předložil výborný návrh. V jednom bodě nesouhlasím s paní Kalas v tom, co řekla za liberály. A sice, že se tady jedná jenom o hospodářskou soutěž a nikoliv o sociální ochranu, o pracovní právo a ochranu spotřebitele. Je mi líto, ale tady musím se ohradit proti tomu. To není pravda. A když se rozhlédneme ve světě, tam, kde zaznamenáváme největší úspěch v oblasti práva hospodářské soutěže, je právě tam, kde panuje nejlepší situace pro lidi, pro občanky a občany, nejlepší pracovní právo, nejlepší sociální právo a nejlepší ochranu e, spotřebitele. Protože tam existuje sociální život a tam existuje hospodářská soutěž na vysoké úrovni a domnívám se, že to je jedna z velkých vymožeností, které máme v Evropské unii a proto je důležité, správné a nutné, abychom tento holistický přístup, který jsme zvolili už v minulém legislativním období, právě tam, kde se jednalo o vnitřní trhu hospodářské právo a o tyto otázky, vždycky jsme zdůrazňovali tento holistický přístup, protože jsme řekli, řekli, že to je celkový komplex ustanovení, eh, která znamenají úspěch i v hospodářské soutěži. A proto se domnívám, že přístup pana zpravodaje je přesně správný a nikoli v ten přístup liberálů. Děkuji. I'm um, sorry. Eh, vám se, vidím, že Pascal se od zelených vrátil a teď Andrej Schwab. Ano, děkuji paní předsedkyně. I také bych chtěl poděkovat mm, a popřát kolegu Kvaratovi, aby se uzdravil. Ten návrh, který předložil, považuji za celkově mm, velmi pozitivní. Myslím si, že politika eh, soutěže mm, proti, proti tomu, co právě bylo řečeno, eh, není samoučelná, ale eh, samozřejmě kvůli tomu, abychom si ponechali férové soutěžní podmínky pro spotřebitele a pro podniky, tak těmto to může eh, být ke prospěchy věci. A proto si myslím, že můžeme položit otázku, zda by tady nemělo větší smysl eh, využít pozitivního dopadu eh, politiky soutěže na spotřebitele a také na manší a střední podniky, tak jak už to bylo zmíněno. Druhý bod, který se mi zdá důležitý, spočívá v tom, že politika soutěže eh, eh, je něčím, čemu říkáme enforcement politika. To znamená, stávající eh, politické právo má být prosazeno. Ale bohužel v Evropské komisi jsme bohužel z tohoto zažili hodně málo, protože velice často ještě předtím, než předkládáme první návrhy stávající legislativy, hned už tady se musíme pouštět do dalších návrhů, aniž by bylo přeskoumáno, jestli návrhy, na které jsme se usnesli v regulérním legislativním legislativním postupu, jestli byly správné, anebo jestli vůbec byly prosazeny. Je tady celá řada příkladů, které můžeme jmenovat. E, odstavec 5, tam bych se chtěl omezit, kde jde o kolektivní e, právní ochranu Či vším porozumění toho, že kolektivní e, ochrana právní hraje důležitou roli, bych navrhl, abychom nejprve vyčkali, jak bude vypadat implementace směrnice ve členských státech Evropské unie a pak uvidíme, jestli budeme muset to ještě poupravit a nebo jestli to bude mít e, příslušné e, dopady. E, k tomu a ještě několika tématům jsem předložil pozměňovací návrhy. Chtěl bych poděkovat zpravodajce Evě Panové za to, že jsme mohli začlenit všechny tyto aspekty do zprávy a na konci to bude velice užitečný příspěvek pro výbor, který tady je za to zodpovědný. Děkuji. Ano, děkuji. Ano, e, skutečně politika soutěže to je klíčový prvek jednotného trhu, často to opakuji jako takové jádro, jednou silu celého jednotného e, trhu. Máme tady e, pokud nebudeme mít férovou politiku soutěže, nebudeme jednotný trh. A zároveň je to právě soutěž, eh, konkurenceschopnost, která je hybnou silou pro lepší stanování cen, lepší investice. A to je všechno ku prospěchu spotřebitelů také. Takže nemůžeme jenom říct, že eh, politika soutěže tady eh, je jen pro spotřebitele, ale je v jejich zájmu, aby to byla férová soutěž v rámci jednotného trhu. Takže já také k tomu předložím pozměňovací návrhy a zvláště se zajímám o sektory, kde se eh, trhy eh, v určitých eh, částech přibližují, třeba příklad sektoru telekomu v Evropě, tam se může snížit počet aktérů, ceny budou nahoru, investice se sníží a v důsledku toho budou trpět spotřebitelé a to my si v digitálním věku nepřejeme. Můžeme přejít hlasování. We're just waiting for a voting card. Takže připravte si prosím hlasovací zařízení. Fantastic. Rose has done a little bit of a run this morning. <laughs>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 So the first vote is on the... Takže první hlasování, dámy a pánové, se týká tedy to je zprávy směrem k, k lepší regulaci na jednotném trhu. Paní Anelín van Bosuit, pozměňovací návrh 26, 34, 62 a 78 byly staženy ze strany ALDE a převzala je paní zpravodajka. 128, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1, pro, proti, zdržel se, schváleno. 129, kdo je pro, proti, ověříme. Takže schváleno. 130 a 131 ty byly v tom kompromisu. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 1, kdo je pro, proti, kdo je jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1, 3, 3, kdo je pro, proti, zdržel se, e, zamítnuto. 1, 3, 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1, 3, 5 je stažen. Kompromis 2a, kdo je pro, proti, ověříme. Okay, one more. Ještě jeden hlas. Schváleno 22 k 16. 1, 3, 7 byl stažen. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. That's going to fall. Tento návrh asi padne. 30, eh, další návrhy byly staženy, takže kompromis 4, pro, proti, zdržel se schváleno, 26, ten převzala paní zpravodajka, kdo je pro, proti, zdržel se eh, odpadá, eh, 140 stažena, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 142, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 143, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. That falls. Tento návrh padá. 144, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 1, 3, 34. 34 převzala paní zpravodajka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme. Dobře, takže ověříme 40. Passed. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 1, 5, 4. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 43 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, schváleno. 158, kdo je pro, proti. 156 padla, 158, kdo je pro, proti, ověříme. Passed. Schváleno. 157, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 48 a 49, kdo je pro? Proti? Ověříme. That's oh, passed. To je schváleno. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 51. Ověříme 51. Schváleno. Schváleno. 51. schválena. Jsem neviděla ten signál. 144 už byla schválena? Okay, so 159. Dobře, 159 padla 160, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 52, kdo je pro, proti, zdržel se padá. Kompromis 8, eh, proti, schváleno. 55, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 162, kdo je pro, proti, ověříme. passed. Schváleno. 163, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 56, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 164, aha, to odpadlo. Takže 58, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 60 taky. 61. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 62. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 165. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 64. 165 tedy ověříme. 165 ověřujeme. It passes. 64. Takže schváleno 64. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 12. Ověříme. Past. Schváleno. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. 66. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 67. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 68. Kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. That one falls, sorry. Compromise 13. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 71 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 72, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 73, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 74, kdo je pro, proti, zdržel se. To asi ověříme. 74 ještě jednou. Tam jsem zaregistrovala různé signály. 75. Kdo je pro, proti? Ověříme. It's false. Zamítnuto. O dva hlasy. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 78. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 79 stažena, 80, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 172 pro, proti, zdržel se, schváleno. 173 schváleno, 173, tedy ověříme, 173. Ještě jednou hlasujeme elektronicky. False, sorry. Zamítnuto. Teď 174. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 175. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 176. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 177. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 178. Schváleno. 179. Schváleno. Kompromis 14a. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 82. Schváleno. 83. Schváleno. 84. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 182. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 183. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Os, 85. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 86. Pro? Proti. Schváleno. 87. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 184. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 185. Schváleno. 186. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromis 15. Schváleno. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 95 schváleno 96, zamítnuto 97, kdo je pro, ověříme, 97 ověříme. Zamítnuto, omlouvám se, Olgo, je mi to líto. 99, Ještě 98, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 188, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 189, schváleno. 190, kdo je pro, proti. Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme to. 190. Schváleno. 191, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to také. To také bylo schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Další 104, zamítnuto 105, zamítnuto 107, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 106, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 193, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 194, kdo je pro, proti, 194, eh, ano, to od, vlastně odpadlo 108, ten také odpadl, protože jsme přijali 12. 109. 109, tam je to jako doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 110, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro? proti, zdržel se, ověříme. Kompromis 17 ještě jednou elektronicky. Takže to bylo schváleno. 18, kompromis 18, kdo je pro, proti, schváleno 144, kdo je pro, proti, zdržel se, schvále, zamítnuto 160, 116, ověříme. 196, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32, omlouvám se, kompromis 19, to je k odstavci 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Zamítnuto. dva. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 121. Schváleno. 122. Schváleno. 123. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 125. Schváleno. 126, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 127, schváleno. Čtyřka, kdo je pro, schváleno. Pětka, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Šestka, pro, proti, zdržel se schváleno. Sedmička, také schválena. Můžeme hlasovat o celém pozměněném stanovisku. Bear with us a minute. Okay, just to, on page nine. Na straně 18 je pozměňovací návrh 99. A to padá odpadlo, protože my jsme přijali 191. Takže návrh 191 ten platí, nikoli 99. Děkuji mnohokrát a nyní tedy hlasujeme o celém pozměněném stanovisku a to elektronicky. Takže hlasujte, hlasujte. Electronic. Electronic. Three more. Two more. Ah, Two more people to vote. One more person to vote? Ještě tady dva lidé. Aha, já musím také hlasovat, říká paní předsedkyně. Říká jsem si, kdo to je, kdo to ještě má hlasovat. Skvěle, takže 22 pro, 4 proti, 12 se zdrželo, děkuji mnohokrát. Teď eh, uvidíme, zda to dáme na plenárku nebo ne. Paní eh, zpravodajko. Děkuji mnohokrát všem za velkou podporu tomuto stanovisku. Skutečně to bylo poměrně obtížné, ty diskuse, ale jsem ráda, že nakonec můžeme vyslat silný signál z našeho výboru. Myslím si, že důležité je, abychom nyní zajistili, aby ta zpráva byla odhlasována i na plenárce, protože jsem pochopila, že to nebude úplně snadné je to ale velice důležité, protože si myslím, že pokud to na plenárku nepůjde, tak tím budeme podkopávat význam našeho výboru. Takže skutečně bych chtěla všechny eh, požádat, aby na plenárce hlasovali. A ještě eh, připomínka, tam došlo k určité chybě na tom hlasovacím seznamu, ale snad je to v pořádku. A na závěr bych chtěla ještě poděkovat všem, kdo se zúčastnili celého toho procesu, stínovým zpravodajům, poradcům, všem členům skupiny a také, jak jsem včera již poděkovala Anne Sophie a Cameronovi. Takže ještě jednou díky. Děkuji tedy také všem, kdo se podíleli na vypracování této zprávy a nyní přejdeme k té další zprávě, která, eh, kde zpravodajkou je paní Gol a týká se evropského semestru. Kompromisní návrh 2.1. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 2. Pro, Pozměňovací návrh 2 k odst- 8 k odstavci 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 13, pro, proti, zdržel se schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Že to zamítnuto. 15. Kdo je pro, proti, zdržel se. Kompromis 15 odpadá. 16. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 17. Kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 18. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 19. Pro, proti, zdržel se. Schváleno. Dvacítka odpadla, 21 pro, proti, ověříme. Okay. That's carried. Takže přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak ne, pardon, 22 odpadá. Pardon, 22. Ano, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď 23. Tady ústní pozměňovací návrh ehm, Marie Grapiny, která není přítomná. Její ústní pozměňovací návrh znamená vyškrtnout eh, slova, tedy to, co bylo vyčleněno z první části. Ona navrhuje, aby se vyškrtlo is also concerned, aby členské státy a tak dále. Takže budeme hlasovat pouze o tomto ústním pozměňovacím návrhu, který vyškrtává tato slova. So if we agree with Budeme-li, můžeme-li souhlasit s ústním pozměňovacím návrhem, tak mm, stačí hlasovat pouze o první části. Souhlasíte s ústním pozměňovacím návrhem? Ano. Dobrá, hlasujme o celém pozměňovacím návrhu bez těchto výrazů. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Přijato. 24 pro proti, zdrželi se. Přijato 25 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Dobrá, bylo přijato. 27 pro, proti, zdrželi se Padá 26 eh, pro proti. Zdrželi se zamítnuto 28 eh, pro proti. Zdrželi se přijato kompromisní návrh 3, první část pro proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, eh, zdrželi se přijato 24 pro, proti, zdrželi se 24 mm, pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 35. Eh, Zmítnuto Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdrželi se a přijato, 34 eh, pro, proti, zdrželi se. Ověříme, prosím. Um, 48 pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Druhá část zamítnuta. 49 pro, proti, zdrželi se. Přijata 50 pro, proti, zdrželi se. Přijata 51 pro, proti, zdrželi se. Přijato 52 s ústním pozměňovacím návrhem paní Frapiny eh, pro, proti, zdrželi se. Ehm, zamítnuto 53 ehm, pro, proti, zdrželi se. Přijato 54 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. A hlasování o stanovisku jako celku. Přijato. Dva se zdrželi, 30 eh, pro, 7 proti. Děkuji. Dámy a pánové, začneme s dalším bodem pořadu jednání, protože to musíme opravdu ukončit do 11.30 eh, jeden z našich stěných hostů bude muset odejít. Další bod pořadu jednání is I'm going to change the title. Změním titulek. Protože nemohu nést eh, eh, negativismus toho, co se říká eh, náklady spojené s Evropou. Další pořád jednání je bod je prezentace studie, která byla učiněna ve prospěch spolupráce na jednotném trhu a všechny další návrhy, tedy výhody se spolupráce na jednotném trhu. A můžete i navrhnout jiné titulky, jak budeme procházet diskuzi. Pamatujeme si, že před rokem, když jsme poprvé měli tuto studii, kolik zájmu toto vyvolalo eh, tom, kde bychom mohli mít ekonomické eh, výhody, eh, zároveň můžeme prohlubovat jednotný trh. A zadali jsme ještě další eh, zprávu eh, s dalším DG, tedy naším vlastním výzkumným centrem eh, Evropského parlamentu. A jsme velmi potěšeni, že mezi námi máme pana Žoldana, který je ředitelem Eh, této vyhodnocovacího centra. Eh, eh, také bych ráda poděkovala Malcolmu Harborovi, mému tedy předešlému předsedovi a členovu skupiny na vysoké úrovni a také naší francouzské kolegyni. Děkuji za to, že jste sem přišli a že s námi o tomto tématu dnes podiskutujete. Mm, vím, že někteří z našich kolegů museli bohužel odejít na zasedání jiného výboru, které, který běží souběžně. Ale v žádném případě to neznamená, že podceňují zájem tohoto eh, tématu. A vím, že mm, jejich asistenta, asistenti nám budou velmi pozorně naslouchat. Takže předám slovo John Danovic, aby eh, předložil prezentaci svého pohledu na věc. Jeho názory mohou být naše názory. Děkuji. Hmm, thank you very much, Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem vždy velice rád a je pro mě velkou ctí, že mohu být ve výboru IMCO Většinu těch obsahových věcí nechám na Malcolmovi a Žakovi. Chtěl bych pouze připomenout, že mm, výzkumná služba Evropského parlamentu DGEPRS eh, bylo požádáno o vypracování této zprávy. Zde to vidíte na takové tabulce, ale ty poslední odhady každoročního přínosu větší akce na evropské úrovni jsou 1,6 trilionu euro, což eh, by mohlo generovat asi 13 milionů, pokud jde o DPH a z těch 1,6 trilionů asi 1 trilion odpovídá právě tomu jednotnému trhu. Ty současné odhady jsou 1,15 na digitální trh, eh, zbytek potom je na služby zboží a zbytek trhu. Pokud jde o koordinátory IMCO, ti eh, se také dotazovali, jak té přidané hodnoty dosáhnout. My jsme tedy sestavili panel moudrých osob. Eh, byl to pan eh, Daly, bývalý ředitel DG Markt, potom pan profesor Fabricio Coricelli z Paříže, který vypracoval zprávu, kterou v podstatě zcela nezávisle vypracovala, týká se právě přidané hodnoty eh, evropské integrace za pomoci kontrafaktuální analýzy. A potom samozřejmě Malcolm Halber a Jack Pelkmans. Jack Pelkmans oba znáte velice dobře. Měli jsme takové brainstormingy, velice eh, zajímavé, možná se to tak úplně neprojevuje v těch dokumentech, které jsme předložili. Eh, to jsou tedy tři dokumenty, je tam takový, takový stručný úvod z mé strany, pak je tam eh, dokument Šaka Pelkmance a pak je tam právě zpráva pana Fabricia Koričeliho a my se pokusíme po té dnešní diskusi ty zprávy dokončit a předložíme co nejdříve výboru takovou zhrnující závěrečnou zprávu. To je z mé strany vše, paní předsedkyně, a pokud budete souhlasit, tak dám slovo Malcolmovi a Žakovi. Ano, můžete nám ještě říct ta eh, slova, ten přínos, eh, ta čísla, ten přínos, eh, to byl, ta velká částka, ano. Skutečně ty odhady jsou 1,6 trilionu, z toho 1 trilion připadá na jednotný trh, v podstatě asi 1,2 trilionu to je na ten jednotný trh, když do toho zahrneme energetiku, která je součástí jednotného trhu. A já jsem tedy vlastně měl na mysli ten jeden trilion, který jaksi spadá pod kompetence tohoto výboru. Dobře, děkuji pánové, já si to budu pamatovat. Takže předáme slovo dalšímu řečníkovi. Kdo bude hovořit, Malcolm nebo Žak? Tak Malcolm, vítej Malcolme. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat výboru za to, že mi dal tuto fantastickou příležitost strávit mnoho hodin ve velice vzrušujících a zajímavých eh, debatách, eh, které se týkaly tohoto tématu. Tento čas jsem neměl, když jsem byl ještě členem výboru. My, když jsme se nad, eh, nad touto prací, jak se, když jsme o tom diskutovali, tak jsem se zamýšlel nad tím, kolik práce jsme odvedli my v tomto výboru, když jsem zde byl členem těch deset let. A říkal jsem si, kolik jsme toho udělali, abychom zlepšili podmínku, podmínky na jednotném trhu. Nyní jsem tedy již z parlamentu odešel a my jsme dosud frustrováni tím, že jednotný trh nedosahuje svého plného potenciálu. Slyšeli jsme ty, eh, ten potenciální eh, přínos vyjádřený v číslech a tím pádem jsme vlastně slyšeli také to, kolik nás ještě stojí, že jsme tedy toho jednotného trhu plně nedosáhli. Důležité je posílit a vystupňovat diskuse především o digitálním jednotném trhu. To se již děje, to je velice dobré, ale neměli bychom také ignorovat že dokud se nám nepodaří zajistit, aby ty základní bloky jednotného trhu fungovaly, to znamená vzájemné uznávání, svoboda přístupu k trhu se službami a zbožím a dokud nezajistíme odpovídající ochranu spotřebitelů, tak jak to neustále slibujeme, že to zajistíme na celoevropské úrovni, pokud neotevřeme trhy s veřejnými zakázkami a nezajistíme odpovídající legislativu, tak ať bude trh digitalizovaný či ne, tak stejně toho odpovídajícího přínosu nedosáhneme. Důležité je tedy zajistit eh, fungující hlavní bloky. I v osmdesátých letech jsme měli určité překážky, měli jsme cenové diskrepance, podmínky pro spotřebitele v jejich přístupu ke službám a zboží se v jednotlivých státech lišily. Zde jde o to, že nyní, když je ta ekonomika digitalizovaná, tak je to všechno více vidět. A určitě nemáme žádné zázračné řešení. Nemáme žádná zázračná legislativní řešení, žádné rychlé nástroje. A pokud se eh, podíváme na název této zprávy, ještě o tom podrobněji pohovoří eh, kolega Jacques Pelmans, ten bude hovořit o těch podrobnostech, protože on má skutečně velice bohaté a podrobné zkušenosti v této oblasti. Ale já bych k tomu chtěl říci, že musíme nalézt způsob, jak zajistit, že hodnoty, o které se na jednotném trhu snažíme, protože my jsme do toho investovali spoustu peněz, energie a času, tak musíme zajistit, aby to skutečně dobře fungovalo. A proč se nám to nedaří? Myslím si, že součástí problému je postup, jednotlivých členských států, které se často domnívají, že v určitých oblastech eh, jak si si nepřejí z různých důvodů dodržovat závazky, ke kterým přistoupili. Členské státy mají zde určité problémy, především ve službách, Víme například, eh, že tam byly zavedeny notifikační procesy, to ještě v době, kdy já jsem zde pracoval jako zpravodaj, ale členské státy, pokud jde o poskytování služeb, znovu zavádějí různé překážky, řádně se o tom nediskutovalo, nebylo to řádně zdokumentováno a v podstatě my zde vytváříme určité hodnoty, které jsou ale zároveň ze strany států opět erodovány. Jednotný trh je skutečně velice vzácnou, důležitou hodnotou, kterou vlastně e, všichni vlastníme. Ten trh patří nám všem a my musíme zajistit právě toto chápání. A e, často dochází k tomu, že pokud si ten trh představíme jako dům, jako budovu, tak jednotlivé členské státy zavírají určité dveře, určitá okna a ono to pak celé nefunguje tak dobře, jak by mohlo. Proto je také důležité, jakým způsobem e, předložíme tyto politické výzvy. A my samozřejmě můžeme určité věci zajistit prostřednictvím legislativy, ale musí to doplňovat také politický leadership. V plynulých pěti letech tento výbor přikročil k celé řadě iniciativ. Jednou z nich byla řádná integrace výkonů vnitřního trhu a bylo to eh, jaksi dáno do kontextu evropského semestru a celkového výkonu ekonomiky. Samozřejmě my apelujeme na posílení vnitřního trhu, ale potřebujeme také více informací a údajů, které měří současnou výkonnost vnitřního trhu. Musíme se podívat například na počty řízení pro nedodržování pravidel, řízení pro porušení. Ale pokud bychom skutečně zajistili lepší Um, monitorování počtu žádostí, které vycházejí ze členských států a které se týkají eh, toho, že členské státy vlastně se chtějí odchýlit od vnitřního trhu, tak by nám to také dalo lepší představu o tom, kdo vlastně celý ten proces jaksi blokuje nebo klade mu překážky. Často to jsou různé eh, vlády v různých členských států a tím se musí zabývat Evropská rada. Ukazuje se, že evropský semestr v zásadě příliš nefunguje. Je to také důležitý vlastně politický ukazatel toho, jak k tomu jednotlivé vlády a jednotliví ministři přistupují. My se potřebujeme eh, zamyslet v první řadě asi právě nad tím politickým vedením. A v těch studiích, které si zadal Evropský parlament, se ukazuje, že je tady skutečně příležitost ve výši 1,5 trilionu euro a skutečně o tom by měli ministři hovořit. Měli by jít do svých národních parlamentů a diskutovat o tom, jak uvolnit tento potenciál, jak zajistit plnou ochranu spotřebitelů, jak zajistit společnostem přístup na jednotný trh. Je třeba o tomto diskutovat, je třeba zajistit eh, tomuto cíli viditelnost. Myslím si, že je třeba získat co největší podporu na co nejvyšší úrovni. otázka vnitřního trhu skutečně musí být zviditelněná na úrovni ministerské. Vidíme například, že Rada pro konkurenceschopnost jaksi oslabuje důraz na problematiku vnitřního trhu. Často se tam spíše vágně diskutuje o tom, co vlastně konkurenceschopnost znamená. Určitě oddělenou věcí je ochrana Eh, spotřebitelů, respektive na radě se o tom diskutuje odděleně, zatímco náš eh, parlament eh, otázku konkurenceschopnosti a ochranu spotřebitelů diskutuje zároveň, což je důležité. Takže myslím si, že skutečně je třeba apelovat na národní ministry, kteří se ujmou svého úkolu a budou odpovědně diskutovat na úrovni Evropské rady. Přišli jsme také s celou řadou konkrétních doporučení, která by měla celému procesu na pomoci. Mělo by tedy jít o upevnění základů jednotného trhu a o to, že skutečně vnitřní trh bude viděn jako o skutečná hodnota, ale zároveň nebude brán jako něco samozřejmého, protože to jsou věci, které v současnosti nejsou dosud zaručeny. Pokud jde o digitální jednotný trh, to je obrovská výzva, stejně tak jako výzvy v oblasti energetiky. O tom jsme tedy dosud eh, v té zprávě eh, nehovořili, ale v zásadě se to týká stejnými zásadami. A na závěr, Joe jste hovořil o tom, že jsme měli velice živé debaty. Ano, ty debaty byly velice živé, velice napínavé, ale tou hlavní výzvou je, aby, to, aby ta debata byla živá a zajímavá a vášnivá pro všechny, pro všechny politiky, pro ministry, protože eh, dosud skutečně nedochází k tomu, že bychom potenciálu jednotného trhu plně využívali a je třeba toto zajistit. Takže, jak jsem řekl, my ještě rozpracujeme některé aspekty té závěrečné zprávě a velice se těším také na vaše názory. Zajímalo by mne, zda v tom našem panelu jsme byli spíše e, skupinou idealistů a nebo zda skutečně ta naše konkrétní doporučení mohou dosažení toho cíle reálně přispět. Malcolm, thank you for your... Malcolm, děkuji ti e, za to e, příspěvek. Chtěla jsem ještě dodat něco e, dalšího, ještě než budeme pokračovat s naší debatou. Protože to, co se stalo včera a co je dnes takovými hlavními titulky, e, je jeden z největších výrobců hrubě porušil pravidla standardy jednotného trhu sice největší eh, vůbec takovýto eh, výrobce. To je velice politování hodné. A dokonce mm, eh, jsou tady tedy společné standardy, které vlastně drží do pohromadě jednotný trh. Jestliže spotřebitelé a podniky nebudou věřit v to, že tyto společné standardy jsou dostatečně robustní, tak potom veškerá důvěra podniků a spotřebitelů, celý ten dodavatelský řetěz, to všechno bude podkopáno. Takže souhlasím s vámi v tom, že musíme e, se postarat o to, aby jednotný trh fungoval ve službách, v digitální oblasti a podobně. Ale zároveň velmi akutně musíme volat po skutečně e, robustním, intenzivním vyšetření e, všeho toho, co čem, zastalo špatně v tomto antovém průmyslu. Já myslím, že výbor Envy příliš dlouho čekal. Jde tady o standardy, je to větší téma. Jde o důvěru ve stanovování těchto standardů po, napříč celým jednotným trhem když budete spotřebitelem a velká, velká firma jako Volkswagen to může udělat s aut, vím, že jste se vášnivě zastánce aut, ale co potom se všemi ostatními standardy? Se sekretariátu tady necháme Eh, něco rozeslat, takové usnesení, o kterém se bude hlasovat na příštím plném zasedání. Budeme se chtít eh, přimět komisi, aby ve velmi veřejném formátu mezi s námi diskutovala. A my večer jsme mluvili s koordinátory o tom, že eh, toto nadneseme na dalším setkání IMKU. Ale mm, myslím, že čekat měsíc, obávám se čekat měsíc, to by možná bylo příliš dlouhé období vůli důvěře veřejnosti. Takže tady Ehm, musíme věci udělat, musíme se postarat o to, aby jednotný trh ehm, byl ehm, eh, robustní a musíme zvážit, jaké kroky bychom měli učinit eh, v tomto, této situaci, která nám velice dělá starosti, protože podkopává důvěru. Děkuji, Žak, má slovo. Vítám vás. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem dodat ještě jednu věc. Právě se o tom diskutoval. Jak je možné, že toto američané odhalili a jak je možné, že eh, hrozí američané tak eh, vysokými sankcemi? Ehm, nejsme schopni tady stanovit vážné sankce, které skutečně odstraší od takového typu chování. Ehm, přenechávám to na mudrém zvážení poslanců samozřejmě. Chtěl jsem ještě dodat pár věcí, které trošku překračují rámec nebo přicházejí takových konkrétních kroků ano, vášnivý přístup, jistě, ale také zároveň citlivý eh, příspěvek, eh, se kterým právě Malcolm přišel. Eh, v dokumentu, který jsme si vyměnili, je toho zakotveno daleko více než jenom krátký soupis toho, co máte. A otázka je, jestli chcete mít krátký dokument, Eh, a nebo něco, kde bude spousta detailů. Když říkám detaily, tak tím myslím konkrétnější akce nebo kroky, ne nekonečné mm, detailní věci, protože eh, na jednotný trh, tady můžete pořád vytvářet nekonečný seznam detailů, ale to je, není to, co jsme měli v úmyslu. Takže ne eh, detaily v tomto smyslu, ale jenom taková atomizace určitých věcí, o kterých si myslíme, že budou zapadat do širšího rámce. A jedna z nich je celá tato mm, myšlenka nejenho řádného vymáhání, compliance, ale také přístup přístup jednotlivých členských států. Možná, když Kremia Evropské unie mm, mm, a hlavně se bude týká přístupu členských států, když na těch pár stránkách, které chceme ještě dodat k tomu, co právě před sebou máte, eh, tedy jde o přístup členských států, toto je velmi důležité a Malcolm už se o tom zmiňoval. Jestli členský stát mm, systematicky prověřuje Eh, to, jak sám funguje jako strážce toho, jak funguje eh, jednotný trh. Eh, jestli členské státy jsou si vědomy některých zkreslování, která zapříčinují a jak, se, jak to budou chtít legitimizovat. Hm, a existuje tady nějaký mechanismus, který by toto upravoval. Ano, mohl bych tady mluvit o velké, mohl bych tady legitimovat jednotný trh Tedy neměly by to být členské státy, které eh, toto budou dělat. Potřebujeme silnější mechanismus, který toto bude eh, upravovat. A výmluva většinou zní ano, ale eh, to je tady celé klimatické věny v životní prostředí a podobně, ale mm, ty tato zkreslování mohou být velice, narušování mohou být velice vážná. A chtěl jsem ještě zdůraznit další věci. Hmm, eh, jde o to být konkrétnější. Digitální jednotný trh už byl nastartován. Samozřejmě ehm, pěti, čtyřmi eh, lety, to není nic nového. Ehm, ale teď vidíme, jak eh, složité je ehm, všechny ty problémy s, se svobodami na jednotném trhu. Stejně tak soukromí, soukromé právo tomu patří jako copyright a ochrana dat a podobné věci. Takže jenom eh, s politickou eh, silou, vůči silou a ne tím, že eh, umožníme se tady drobné hádky, jenom takto to můžeme udělat tak můžeme docílit jednotného trhu, který bude fungovat. Jinak by byl um, plně vyselhal. Tak pak tady máme geoblocking. Hm, byl to můj kolega, který napsal hm, zprávu pro eh, parlament. Je tady nekonečný počet eh, různých zájmů, které vzájemně jsou v konfliktu často. A tady zapotřebí, čemu říkáme leadership, pak bychom se do toho měli pustit. Ano, můžeme říct, je to jednoduché a pak po hodince odejdeme. Ale myslím si, že je velice důležité si uvědomit tento bod. A Eh, proto ehm, se snažíme o to zasazovat, o to, abychom systematičtěji docílili vyšší ehm, eh, mír jednotného trhu. Ano, samozřejmě eh, tady musí být zaručena integrita, musíme se postarat o to, aby tady byl onen leadership, aby celý tento ehm, rámec byl konkrétní. Ne jít do detailů, ale snažit se podívat na jednotlivé zájmy. Energetická unie je stejně tak obtížná neméně důležitá. V roce 2005, ehm, mnozí na to zapomněli, Evropská rada ehm, vydala ehm, takové prohlášení, mluvilo se o evropské energetické politice. Samozřejmě tenkrát před eh, Lisabonskou smlouvou tady ani právního hlediska nebylo možné mít energetickou eh, unii v striktním slova smyslu. Ehm, Evropská rada by měla tlačit na tuto energetickou unii a to někdy bývá bolestné pro některé eh, premiéry eh, nebo ostatní. Energetická unie je absolutní nutnost. Eh, jsou tu výhody, ale je také pravda, že je tu řada vedlejších ehm, účinků, které mají dopad na energetickou bezpečnost a jiné politické oblasti. Ano, Eh, můžeme to také se do toho nechat nebo to dělat pomalu, ale my eh, eh, říkáme, že je to velice silný pilíř. Další průmyslové odvětví, železniční a nákladní doprava, to je něco, co bývá těžce podceňováno co do svého potenciálu. Je to obtížné odvětví, ale když říkáme obtížné, tak to neznamená, že bychom se do toho neměli pustit. Potenciál, hm, když hm, tady bude infrastruktura železniční spojena s otázkami na jednotném trhu, tak to může být 500 hm, miliard miliard eur. Eh, eh, a když se podíváte na Japonsko, tady je daleko lepší infrastruktura, eh, je také velmi, tady z toho můžeme udělat ještě daleko více lepší regulace. Ta by neměla, i když tomu tak často, příliš často bývá, neměla by být pokusem mm, Um, omezit některé aspekty um, ale je tady vynikající dokument eh, od eh, paní eh, Dupont a ona byla zodpovědná za některé z těchto mm, věcí v generálním sekretariátu teď. Mm, mm, napsala takovou zprávu o tom, proč toto není pravda. Lepší regulace, to je takový kritický prvek jednotného trhu. Jednotný trh neznamená jenom svobody, ale zároveň to znamená regulace, protože tady dochází k selhání. A my musíme tato selhání překonat, ale musíme to udělat způsobem, způsobem, který je nejlepší. Jinak budeme přinášet další náklady. Takže jedna z věcí, eh, je, že lepší eh, eh, regulace znamená, neznamená to, co řekl pan Timmans. Nemám nic proti tomu, co udělal, ale Víme všichni, jak je to obtížné. Proč tedy nenajdeme, eh, nedefinujeme eh, čtyři nebo pět eh, nesprávných regulací? Proč to nenazveme správným názvem? Pokud je špatná regulace, tak bychom se jí měli zabývat jako první. A první, ale neměli bychom tady váhat. Ehm, například byla taková udělaný průzkum toho, co malé a střední podniky považují za špatné. Možná by se to nemělo nazývat příliš špatnou regulací, ale regulací, která je spojena s příliš velkými náklady a břemeny. Měli bychom se podívat i na výhody, ehm, e, jestli jaká je tady rovnováha nákladů a e, výhod, tedy nesprávná regulace. Ehm, tady bychom mohli také snížit e, náklady a vylepšit ještě výhody. Byl bych velice potěšen, kdybychom prolomili tato tabu i v tomto parlamentu, protože je celá řada věcí lidé před nimi zavírají oči. A pak jsou to alternativní designy. Už jsme o tom diskutovali v rámci našeho dokumentu. Ne, neměli bychom ehm, tady se věnovat jen starým modelům. Strhy se hodně změnily. Globalizace, digitalizace, nové business modely. Trhy se nesmírně rychle proměňují a proto v celé řadě případů budeme možná potřebovat úplně nový nebo jiný typ regulace. Sdílení um, ekonomiky, to se stává, začíná stávat tak důležitým, že velice často se to stane uh, tématem jednotného trhu, jak, eh, tak jak jednotné členské státy budou umožňovat více či méně regulace. Uh, a budou mm, tedy umožňovat eh, více. A eh, sdílení ekonomik, tady, ta se ekonomika, tady se to šíří velice rychle, takže bude toto nesmírně důležitým tématem eh, najít tady rovnováhu na jednotném trhu, tam, kde regulace bývá nesprávně zapomínána nebo ignorována, to taky není úplně správný způsob a na druhé straně umožnit tyto nové podnikatelské modely, s kterým budou profitovat spotřebitelé, kteří budou využívat těchto příležitostí. Takže tento nový, tyto nové designy jsou důležité. Neměli bychom se eh, dívat jen zpátky, ale dělat to lépe. A eh, pak bychom se měli podívat také jinak a lépe na volný pohyb kapitálu. Toho už bylo dávno To dosaženo před 20-25 lety Maastrichtskou smlouvou, ale Unie kapitálových trhů, toto je úplně jiný způsob, jak se podívat na věc. A vidíte, že toho dosaženo nebylo. A ono by nás to dostalo eh, z naprosté závislosti na bankovním kapitálu, na penězích bank. To je to, eh, čím Evropa velmi trpí nedávno tím um, velmi utrpěla. Um, um, patent Unie není stále ještě patentem jednotným. A Otázka je, proč eh, eh, toto není eh, úspěšné. To proto, že je tady celá řada léček, pastí a mnohé země se k tomu ještě nepřidaly. Evropa chce být dynamická, inovativní. Mohu vám mm, říct svůj osobní názor. Mm, našel jsem určitý náznaky toho v literatuře. Je důležitější mít tady unitární patent, který je také velice levný, než veškeré ty inovační plány komise, které byly předloženy za poslední léta. To je to, co dává nové podněty trhům. A proto proto je to tak důležité. Takže bychom eh, v okamžiku, kdy bude tento patent fungovat, bychom to měli dále vylepšovat a měli bychom ho um, zjednodušovat. A měli bychom požádat Itálii a Španělsko, aby konečně se mm, mm, už přestali vyvolávat odpor mm, v chování členských států. Členské státy často brání, ať už záměrně, nezáměrně, e, jednotnému trhu. E, členské státy a nová legislativa, která může mít dopad na interní trh. Proč všechny členské státy dělají posouzení dopadu o jednotném trhu? Zároveň jsou tady příležitosti pro konzultace s místními a zahraničními podniky. To dává příležitost místním zákonodárcům se podívat na to, jaká je situace. Ale to se nedělá. Spousta členských států neprovádí systematické posouzení dopadu ve svých zemích. A mm, nedělají takový ten test jednotného trhu. Asi 22 zemí v Evropské unii existuje, které mají určitý rámec nebo určitou ideologii, chcete-li, um, takovéhoto posouzení a jenom pět nebo šest z nich to dělají vážně. A pak je to otázka centralizace. Členské státy, zvláště když mají své národní regulační úřady, mají eh, tendenci eh, eh, investovat zájmy spíš tady než do trhu. A tato stávající centralizace by mohla být užitečná třeba v digitální oblasti a ne také v oblasti železniční. A je důležité, abychom ne všechno centralizovali, ale měli pokud Neměli bychom být jen kontrolováni národními regulačními úřady, měli bychom napomáhat um, rozvoji interního eh, jednotného trhu. Je tady dlouhý seznam, ale zas ne tak moc dlouhý a mnohé eh, prvky z toho nejsou dostatečně doceněny. Chtěl jsem ukončit ještě jednou věcí, která také vyžaduje pozornost. Jestliže jednotný trh se stane ještě ambicioznějším, a to je to, o co se všichni zasazujeme, tak eh, bude muset mít určitou legitimitu, bude muset být um, přijat. A s tím existují problémy. A tyto problémy eh, se staly za posledních 10 až 15 let ještě vážnějšími. Um, dívám se tedy na určitého zpravodaje, zodpovědného za směrnici v službách. A Přestože bychom mohli třeba říct, eh, že se tady v roce 2004-2006 o tom velmi mnoho mluvilo, ale teď mm, jsou tady pořád ještě prvky, které eh, vedou k obrovskému odporu a k nevůli mm, některých nevládních organizací a odporu. A my bychom neměli jenom říct, ehm, to je levice. Ne, ehm, je tady čtyři nebo pět eh, sektorů ehm, zemědělství, výstavba, stavebnictví, eh, cestovní ruch nákladní doprava a kde nedostatečně kvalifikovaní pracovníci jenom v těchto sektorech byli eh, zasaženi různým způsobem, eh, velmi dramatickým způsobem. Toto nemůžeme ignorovat. A je pravda, že v některých zemích EU odbory hlavně se stávají z pracovníků, kteří eh, pocházejí právě z těchto sektorů. Mnozí ostatní nejsou organizováni v odborech. My nemůžeme eh, obvinovat tyto lidi, eh, že vidí, že eh, část řidičů v této zemi vydělává 50% toho, co vydělávají před deseti lety. A mnozí z nich jsou nahrazováni lidmi, kteří přicházejí z východní Evropy, kteří jezdí s těmito vozy do západní Evropy a mm, nevedou žádný mm, mm, společenský život. Takže toto je, tady je sjednotný trh proto takovým příslibem. A v oblasti stavebnictví lesnictví, hortikultury, zemědělství tady, nebo ve oblasti zpracování masa. To jsou takové jednotlivé příklady, kdy máme se mm, e, zneužívány určité modely proto, aby vznikala naprosto šílená situace, kterou bychom neměli přijmout. Toto není jednotný trh, který žádáme. A proto je velice důležité, abychom se podívali na onu otázku legitimity v těch kořenech, tedy to, jestli to má racionální sociální eh, eh, důvod. Tady je něco vážného a něco s tím můžeme dělat. Takže já si myslím, že když mm, se bychom dosáhli tohoto krásného jednotného trhu, který se tady zasahujeme eh, z ekonomických důvodů a některých politických důvodů, pak to je tady s ní spojená otázka legitimity, která v konečné instanci je dost omezena, ale je to věc bolestná a měli bychom s tím něco udělat. Děkuji vám. We'll take a round of speakers. Nyní tedy dáme slovo členům výboru. Já se mohu připojit k tomu, co jste říkali. Byla bych řekla to samé a také jsem to již mnohokrát zde řekla. Myslím si, že musíme se tázat, proč třeba malé a střední podniky nemají dostatečnou důvěru. Ve Spojeném království byla nedávno provedena studie malých a středních podniků a více než 6 tisíc podniků se zúčastnilo toho průzkumu a 47% z nich řeklo, že nechápe hodnotu toho, proč zůstávat v Evropské unii. my to prostě nedostatečně veřejnosti vysvětlujeme, to, co zde děláme. A nedostatečně jim pomáháme, aby tomu správně porozuměli. My řekneme, my jdeme, prostě jakmile zjistíme, že ně, jaká legislativa není v pořádku, tak se musíme hned obrátit na komisi a říct jí, aby s tím něco dělala. Musí to vycházet od členských států i od komise. Evelyn Dan Anna Maria Dieter a potom ještě pátý řečník, takže Evelyn a Catherine. Eh, Děkuji mnohokrát. Děkuji za eh, tyto velice zajímavé příspěvky. Já jsem se samozřejmě také radovala z toho, že tady vidím mého bývalého stínového zpravodaje, protože on se tehdy zaobíral směrnicí o službách jako stínový zpravodaj. Hodně jsme se přeli, ale myslím, že jsme dospěli k dobrému koncensu. A to je dobrá věc. Domnívám se, Mario Monti kdysi v těchto četných diskusích, které jsme vedli, řekl, že jednotný trh není sexy, ale musíme ho udělat sexy. Ale já si kladu otázku, jak se nám může podařit tohoto dosáhnout. A pan Weltman spoložil tu otázku, zdá, se chtěmě, chceme ztrácet v detailech, anebo zda nechceme uh, ukázat směr cesty, ty velké hlavní směry a já bych to vyjádřila jinými slovy. Já bych tam dala slovo vize eh, která bude uskutečňována. A domnívám se, že tento přístup nestrácet se v detailech, ale jasně ukázat ten směr, čeho opravdu chceme dosáhnout, to je podle mého názoru ta správná cesta. A tady je i to, co v posledním legislativním období už jsme dělali, když jste byl předsedou tohoto výboru, že jsme se snažili o to, abychom tady měli celostní přístup, holistický přístup, aby jednotný trh nebyl nahlížen jako hospodářský trh, jednotný trh, ale také jako skutečně jednotný trh pro občanky a občany. A to je ten přístup, který musíme podle mého názoru zvolit. Prostě vycházet z toho, co lidé potřebují a kde jim můžeme ukázat, co mají něco z Evropské unie a z tohoto jednotného trhu. Tento přístup je jistě správný a pak, když jsem to správně pochopila, tak ho sledujete i vy ve svém návrhu zprávy. Já jsem to jenom prolítla rychle, ale ještě jsem to nestudovala v detailech. Také, také myslíte na to, že bychom měli pracovat na určitých tématech. To neznamená ztrácet se v detailech, ale konkretizovat, o co se v těchto hlavních směrech má jednat. A domnívám se, že tady hrají roli dva, tři body, na které se musíme ještě přesněji podívat. A to je právě otázka, jakým způsobem můžeme pomoci malým a středně velkým podnikům vyznat se v tomto jednotném trhu. To ale znamená taky opravdu se postarat o to, aby důvěra občanů a spotřebitelů ve službě tady skutečně existovala. a v opravné prostředky. To je cesta, kterou se musíme zaobírat a nejenom obchod, který je samozřejmě důležitou otázkou, ale zdůrazňovat tu otázku, jakým způsobem můžeme lépe zprostředkovat informace o vymoženostech, kterých již bylo dosaženo. Já například konstatuji, když jsem v Německu, ale i v jiných evropských zemích a Hovořím o směrnici o službách a těch jednotných kontaktních bodech. Zjišťuji, že celá řada podnikatelů vůbec nevědí, že e, tato jednotná kontaktní místa existují. to je škoda, protože to je jeden z velkých inovačních bodů směrnice o službách. A lidi to nevědí. To znamená, že to ani nemohou využívat. E, když jdu k jednotnému Eh, kontaktního bodu, říká se mi, že vůbec se na ně lidi neobracejí. Ale proč se na ně neobracejí? Protože nevědí, že existují. A to je jistě důležitá otázka, postarat se o to, aby to vešlo v povědomí, je známost. Aby jsme se nechytili v té pasti, že se vytvoří zbytečné problémy eh, v oblasti služeb v EU to jsou věci, kterými se musíme zaobírat. Druhý bod a pak taky přestanu, protože já bych tedy měla daleko více věcí, co říct, ale nechci tady vyčerpávat příliš čas. A to je otázka sdílen, sdílené ekonomiky. Hmm kterou jste také uvedla, kterou zmiňujete v závěrečných ustanoveních, či v, závě, v závěrečných ustanovení, ustanoveních, eh, kde zdůrazňujete, že třeba se touto sharing economy zaobírat a vyhodnocovat zda by v tomto ohledu byla třeba také legislativní práce, po případě jakým způsobem máme nakládat s těmito otázkami. A pak tu mám ještě jeden bod, o kterém se chci zmínit, protože jste uh, i protože je tady napsáno kolaborativ, čili spolupracovníci, lomítko, sdílená ekonomika. To je tedy bod, který, který mě velmi zaměstnává. Já slyším z komise, že už nehovoří o sharing ekonomii, ale o kolaborativě, čili spolupracující ekonomii. A to je velice uh, obtížné, protože kolaborativy, čili spoluprace, tato spolupracující ekonomika tvoří jenom malý část, to má, malou část to máte v univerzitách, ve vědě, ve výzkumu, je to správné, musíme to podpořit a můžeme-li tady něco udělat, je to OK. Ale máme tady daleko větší část sharing economy, Eh, která by vypadla, kdybychom se soustředili přímo jenom na spolupráci mezi lidmi a na poskytování služeb, ať už je to v hotelech, u taxíků. A eh, vždyť máme různé možnosti spolupráce Čili my nechceme dosáhnout opaku, ale na, eh, naopak tyto všechny zatáhnout, abych, a tady se domnívám, musíme být velice opatrní v této otázce. A tady chci vyjádřit svou prozbu, abyste se ještě podívali na toto téma, protože v to tady nesmíme připustit, aby na základě směšování pojmů, byly zamlčovány či zkreslovány problémy a pak by nenasledovaly správné odpovědi, které potřebujeme. Takže děkuji mnohokrát. Okay, just before I call the next speaker, I... Já jsem byla informována o tom, že výbor Envy dnes diskutuje o tom, jak bychom měli zareagovat na to porušení pravidel v automobilovém sektoru. Takže v našem výboru dnes pod bodem různé bych chtěla diskutovat o tom, jak bychom my v našem výboru měli reagovat. Možná bychom měli na příští plenárce se podílet na nějakém usnesení nebo rezoluci a pot, já posílám e-mail koordinátorům a bylo by dobré, aby koordinátoři se nad tím zamysleli, abychom měli, abychom měli možnost ještě alespoň s koordinátory o tom hovořit dříve, než se dnes dopoledne rozejdeme, protože tu rezoluci, to usnesení případně musíme poslat už dneska. Omlouvám se, že jsem takto přerušila naši eh, debatu. Další řečník. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také všem řečníkům, že přišli. Jsem zvláště rád, že zde opět vidím Malcolma který je v Bruselu eh, slavný, ale velice slavný je také West Midlands, odkud pocházím. Tam se mu říká pán vnitřní trh, takže jsme velice rádi, že je dnes zde mezi námi. Myslím si, že některé z věcí, o kterých Malcolm hovořil, ukazují na význam té zprávy, kterou jsme právě odhlasovali, která se týká lepší regulace. On také zmínil jeden konkrétní ukazatel, který se týká řízení pro e, porušení či nedodržování legislativy. To je také důležité pro zkvalitnění fungování vnitřního trhu. Myslím si, že skutečně výbor má, e, tedy náš výbor, má spoustu věcí, na kterých může v této oblasti zapracovat. A doufám, že ta e, zpráva se bude zabývat i netarifními překážkami na vnitřním trhu. V, té, v těch dokumentech jsem si přečetl také zmínku o tom, že členské státy mají často pocit, že si e, s volným trhem mohou dělat, co chtějí a že e, necítí ten skutečný ownership, to, že jim vlastně ten trh patří a že z něho budou mít prospěch. Já se chci zeptat, jak e, tedy vlastně to členským státům ukázat, že z toho trhu mohou mít prospěch, když jim zároveň vlastně zakazujeme dělat si, co uznají za vhodné. Jak tedy členským státům ukážeme, že je to skutečně něco, co v dlouhodobém horizontu jim prospěje? A ještě se dotknu něčeho, co říkal druhý řečník. Myslím si, že tam zazněly skutečně klíčové věci. On hovořil o svobodě pohybu pracujících a myslím si, že prohloubení eh, toho eh, trhu eh, často eh, vlastně nepřispívá k přínosu především u těch níže kvalifikovaných pracovníků. A to možná také vede k tomu, že lidé ve Spojeném království se odklánějí od toho, té podpory vnitřního trhu. My jim sice řekneme, že z vnitřního trhu máme, můžeme mít přínos 1,5 trilionu dolarů, ale když ti lidé ztratí práci, tak tomu moc nevěří. Musíme samozřejmě přesvědčit lidi a především lidi v té funkci spotřebitelů, že vnitřní trh jim přispěje, protože oni v podstatě často jako spotřebitelé z toho příliš velký prospěch ve skutečnosti nemají. Ukazuje se to například na té debatě o geoblok blockingu, případně sdílená ekonomika, úver, také sázky na internetu, které v některých eh, státech jsou legální, jinde je to v rozporu se zákony, můžete tam dokonce být pokutováni, dále eh, soukromé eh, poskytování kopií, děl a podobně. Takže mne by zajímalo, jak všechny tyto věci propojíme, protože pro velkou řadu pracujících, především pro ty nízce kvalifikované, je vnitřní trh vlastně hrozbou. A za druhé, spotřebitelé by skutečně díky vnitřnímu trhu měli mít mnohem e, větší dostupnost především levnějších výrobků a to se zatím také podle mého názoru neděje. Ana Maria, děkuji. Malcolme, vítám tě zpět mezi nás. Víte, že já plně sdílím vaši vizi o volném pohybu zboží a lidí v Evropě, sdílím ale také vaši frustraci. Myslím si, že vy jste oba hovořili o něčem, co mohu také sama plně podpořit. Asi bych to ale nevyjádřila tak dobře a autoritativně, jako jste to vyjádřili vy. Ale v podstatě já se také domnívám, že zde je určitá frustrace, která ještě vzrůstá v průběhu těch uplynulých let. Když si vezmeme směrnici o službách, tak eh, projednala se v na Radě pro konkurenceschopnost, v závěrech Rady se o tom hovořilo, že se tím budou zabývat, pokud to bude třeba. A nakonec jsme viděli, ale k čemu to vede. Sice Rada to zmíní ve svých závěrech, ale pak to členské státy neprovádějí. My můžeme poukazovat na to, které členské státy nedodržují směrnici nebo které ji dostatečně neprovedly, ale v zásadě prostě zde není dostatek odpovídajícího vedení. Podívejme se na rétoriku některých eh, hlav států, některých představitelů. To je ostuda pro Evropu, kde jsme stále svědky izolacionismu a nacionalismu který se projevuje právě i na vnitřním trhu. Máme zde samozřejmě krizi, vysokou nezaměstnanost a některé státy na to reagují tak, že je to vlastně v roz, přesně v rozporu s tím, co by se mělo dělat. A naopak ještě se snaží o uzavření hranic, o protekcionismus malých společností a neuvědomují si, že krizi lze čelit právě tím, že se země otevřou, že budeme bojovat proti té roztříštěnosti, že právě tím se posiluje růst konkurenceschopnost a tvoří se tím nová pracovní místa. My jsme za vašeho vedení se eh, snažili vše posílit prostřednictvím toho eh, aktu pro jednotný trh. Nyní se snažíme totéž dělat v oblasti digitálního trhu, Spolu eh, s komisařem se snažíme eh, zajistit to, aby byl velice tvrdý a důrazný postup v případě, že členské státy neprovádějí směrnice nebo nedodržují pravidla. Také zajišťujeme peer reviews, máme evropský semestr, doporučení pro jednotlivé země, kde se snažíme skutečně upozorňovat na potřebu dodržovat pravidla jednotného trhu. Snažíme se, aby se Rada pro konkurenceschopnost pravidelně setkávala, hovoříme o tom s každým novým předsednictvím, aby se na této radě zabývali jednotným trhem. Nyní tedy se především hovořilo o tom investičním plánu eh, v začátku tohoto roku, ale měli bychom se věnovat právě také problematice digitálního trhu. Hovořilo se zde o tom geoblockingu, o různých partikulárních zájmech a tak dále. Také je třeba zmínit se o inovacích, o sdílené ekonomice, o digitálním hospodářství, zde celá řada politiků, včetně členů tohoto parlamentu, dosud plně nepochopila nebo neschodli se na tom, že je potřeba, aby došlo ke změně naší role. My musíme fungovat jako facilitátoři, protože ta digitalizace tak je mnohem rychlejší než eh, ty politické procesy. My bychom měli být mnohem pokornější. Mnozí lidé si myslí, že veškerá řešení mají politici ale ve skutečnosti to je právě spíše sektor podnikatelský a digitální. A také je zde otázka ideologie. Dnes dopoledne polovina lidí hlasovala proti zprávě o lepší legislativě, lepší regulaci, protože spousta lidí si myslí, že se tím jde e, směrem jaksi k posilování e, byrokracie že to je něco, co nakonec bude na úkor spotřebitelů a podniků. Takže i my se musíme podívat na to, co děláme zde my sami, jak hlasujeme. Pokud jde o odbory, tak jejich cílem vlastně je jak si snažit se o růst pracovních míst, ale odbory v současnosti trhy spíše blokují. Myslím si, že je třeba otevřít trh se službami, což by také přispělo k vyřešení té krize s migranty, protože pouze pokud trh otevřeme, tak eh, najdeme práci pro všechny ty nově příchozí lidi. Ale odbory to blokují, alespoň tedy ve Švédsku v mé zemi. Otázkou tedy je, jak zajistit otázce vnitřního trhu větší důstojnost, a to i zde v parlamentu. Když předseda Evropské komisi hovořil o stavu Unie, tak hovořil o větší integraci eurozóny, o vytvoření eh, ministra financí eurozóny, tedy funkce tohoto ministra, a spíše než o integraci vnitřního trhu, hovořit o překonání té roztříštěnosti, ale důležité je zamyslet se také nad eh, tím, jak vlastně eh, integraci eurozóny, jak do toho zasahují ty země, které dosud do eurozóny nepatří, které často své trhy otevřely více než země eurozóny. My často hovoříme o tom, že je třeba zachránit eurozónu, spíše než abychom se soustředili na záchranu jednotného trhu. Děkuji. Sorry. Um... Dieter odešel, bohužel. Ale pak se vrátí později setkání liberál Nikole. Děkuji stručně, protože vidím, že ta Debata je velice zajímavá, velice politická, trošku se nám prodlužuje. Dnes dopoledne jsme hovořili o obecné strategie, spíše než o nějakých konkrétních argumentech. Já jsem velice rád, že se mohu do té debaty také zapojit. Nevím, zda pravdu má naše paní předsedkyně, zda máme té zprávě rád spíš pozitivní titulek než negativní, ale měli bychom si uvědomit, že v období přechodu pro náš kontinent, naše evropské instituce, je naprosto zásadní rozhodným způsobem podpořit jednotný trh. Myslím si, že i veřejnému mínění je třeba dát jasně politický signál. Já pocházím ze země, který, která tedy podle různých průzkumů má velice silnou podporu pro evropskou unii a i ze strany, která ze všech italských stran Evropskou unii podporuje nejvíce. Ale ten pocit naděje, kterou občané měli, ta důvěra v naše instituce postupně opadá. A my právě v tomto okamžiku musíme učinit určité důležité kroky, abychom tu důvěru a ty příležitosti obnovili. Myslím si, že tato studie je velice přínosná protože je také detailně hovoří o konkrétních krocích. Dokud totiž hovoříme o trilionech eur, to je skutečně astronomické číslo, a když to slyšíme, tak si všichni připadáme úžasně, jsme nadšení, ale důležité potom je zamyslet se nad tím, jak konkrétně každodenně tuto vlastně teoretickou možnost eh, přeložit eh, do těch jednotlivých konkrétních kroků. O to jde. O to, abychom ta obrovská čísla konkretizovali. A tam si myslím, že je i úloha našeho výboru na těchto krocích pracovat. Znovu nastartování jednotného trhu je samozřejmě klíčové. Myslím si, že tato studie nám právě může poskytnout návod k těm konkrétním krokům, k tomu, co parlament zde může udělat. Já si myslím, že parlament eh, zde vždy byl velice aktivní, ale důležité je zapojit do toho také vlády, naše jednotlivé členské státy protože je obtížné toho cíle dosáhnout pouze prostřednictvím činnosti parlamentu. Myslím si, že my zde v parlamentu eh, musíme problém pečlivě analyzovat, syntetizovat a poté se zamyslet nad těmi konkrétními kroky, včetně legislativních kroků. To si myslím, že by měl být náš úkol především tedy úkol v průběhu tohoto volebního období. To by dalo naší činnosti skutečný smysl. Já jsem přesvědčen o tom, že celý ten proces je velice obtížný. Byl bych velice rád, abychom příště hovořili nikoli o trilionech eur, ale možná třeba o nižších číslech, ale abychom jak si o tom hovořili konkrétně, tedy konkrétně o tom, jak těchto čísel dosáhnout pomocí nějakých eh, konkrétních kroků. Když totiž nebudeme postupovat ku předu, když zůstaneme na místě, tak to může znamenat, že vlastně budeme si sklouzávat zpět. Eh, Stefan. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Pekonenc tady zmínil některé body, které se týkají energetické unie a sdílím jeho názor, ale realita je trošku odlišná. Chci tím říct, projekt, který je nazván Nord Stream 2, to je to, co bylo nedávno oznámeno, podle mého názoru tento projekt jde naprosto proti energetické unii, protože Tady na jedné straně mluvíme o nezbytnosti diversifikovat energetické zdroje, o nezbytnosti diversifikovat um, dodávky, o nezbytnosti vytvářet energetickou unii. Ale ve skutečnosti takovéto typy projektů, které, jaký byl známe nedávno, ty posilují pozici eh, toho silnějšího dodavatele Evropské unie, silnějšího eh, dodavatele energie a také posiluje pozici pevných paliv a z politického hlediska to napomáhá jedné zemi, na kterou uvalila nedávno Evropská unie sankce. A Jistě, že na konci pak ještě dalším důsledkem je to, že je to proti Ukrajině, se kterou máme asociační dohodu, kterou jsme podepsali. Takže má otázka zní, jaký typ evropské politiky bychom měli aplikovat v oblasti energie, abychom se vyhnuli takovýmto obchodům. Pan Balkmans tady trošku nastínil, mm, mluvil o takové centralizované regulaci. To by mohl být jeden možný způsob. Ale myslím si, že konec konců eh, ten příklad je tu jeden velmi důležitý příklad proto, abychom se vyhli um, takovým obchodům, které nejsou nutné, abychom vytvořili skutečnou energetickou unii v našem jednotném trhu. Děkuji. Katrin Steiner. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji eh, všem těm, kteří přišli z příspěvky. Eh, je za hezké eh, vidět zase Malkoma v našem výboru. S Malkom je vždy vítán. Ale když se podíváme na podstatu věci, to je to, co Niklas říkal, má pravdu. My pocházíme z různých politických rodin, máme různý pohled na věc a určitě si nemyslím, eh, že tady máme jenom, eh, že překážky nebudou úspěchem na jednotném trhu. A my jsme vedli diskuzi, ale když se tak podívám na podstatu toho, co jste tady eh, předložil, vezměme otázku vedení. Ehm, ehm, když se podíváme na 20 členských států, které ukazují vůli vedení, zdanění. To je velice důležité pro to, aby ekonomika byla úspěchem. A je to veliká výzva, před kterou z politického hlediska stojíme. Můžeme se třeba rozjednotit přes různé, přes různé strany o tom, o vedení, jak by to mělo vypadat. Vy jste mluvil o e, radě konkurenceschopnost, ale, nebo o ministru pro jednotný trh každé zemi. Nebylo by skvělé mít je tady na tomto výboru, e, nebylo by výborné, kdyby si s námi mohli promluvit a vyměnit názory. A možná bychom to mohli také posunout ku předu, tato myšlenku, protože e, spolupráce znamená mluvit vzájemně spolu. My také sdílíme vaše frustrace. My chceme, aby jednotný trh fungoval. Takže máme společné eh, cesty. Musíme se na věci podívat, musíme eh, spolupracovat eh, a musíme najít nějaký východisko z toho. Když se podíváte na zprávu, že Your Bonus, to je velice důležité a Malcolm o tom mluvil. Uh, mluvil o tom, jak je to cenný statek. Musíme vážným způsobem toto prosazovat. A my v tomto výboru e, tady máme skutečnou analýzu v této zprávě je řada věcí, které, hlavně tady je příloha 6 o e, základních rysech jednotného trhu, tady je grafické znároznění, které je velice důležité, s tímto souhlasím. Myslím si, pak na straně 23, no, to je to, co kolegyně zdůraznila, stejně jako ostatní, Nacházíme se v politické situaci, kde tady máme externí prostředí, které ovlivňuje věci, které děláme. Ale myslím si, že se musíme podívat na to, co je možné udělat ve smyslu lepší regulaci přeshraničního obchodu, ehm, podívat se na výhody, které z toho můžeme mít a vytvořit určitou rovnováhu. Ehm, je to, jde to o to mít jednotný trh a e, v rovnováhu se slušnou sociální ehm, legislativou. To vše by mělo být skloubeno. Takže z tohoto hlediska bylo dobré, kdyby toto bylo rozdáno. Měli bychom z toho vybrat určité e, myšlenky a podívat se na to, jak to posunout ku předu. Musíme blíže spolupracovat s našimi národními parlamenty a mnoha místními politiky abychom toto dále probrali. Musíme se podívat na výhody tohoto určitě se nemůžeme dívat jenom na to, co eh, nefungovalo eh, v Evropské unii ale o to, co se fungovalo. Takže eh, zase jde o komunikaci a to je něco, v čem bychom se mohli vylepšit. Takže máme před sebou výzvy, jsou to opravdové výzvy. A toto je naše největší výzva, před kterou, myslím, z historického hlediska stojíme vytvoření jednotného trhu. Jde o to, jak to posunout ku předu, jak to vylepšit právě tímto, s tímto entuziasmem, o kterém se hovořilo, a také se podívat na realitu, na výhody, které z toho plynou. Takže děkuji eh, za toto. A e, chtěla jsem jenom, e, e, myslím si, že když se podíváme na takový širší e, obraz, tak eh, toto je klíčová eh, záležitost. Takže eh, ehm, mm, můžeme mluvit o různých věcech, ale klíčem jsou standardy, toto je důležitý nástroj v Evropské unii, ale Nikdo určitě eh, s jistotou eh, nemůže říct, že to všechno bude eh, fungovat. Toto je možná naše první digitální katastrofa, nevíme, ale musíme využít tohoto nástroje. Tento, můžeme ho využít ještě více. Každopádně děkuji za tuto prezentaci a určitě se budeme těšit na to, že vás zase uvidíme na dalších setkání výboru a mm, doufám, že budeme moci výjmout, přijmout některé aspekty z této zprávy do budoucna. Děkuji. Děkuji. Ano, musíme vrátit ten vášnivý mm, atmosféru do, tohoto, do této místnosti. A tento týden jsme v Lucembursku mluvili na konferenci, byla tam setkání předsedu výboru, mluvili jsme o interním trhu a dnes ráno znovu eh, s eh, zástupci DG Grow a eh, také mluvili jsme o tom, jak znovu nastartovat mm, jednotný trh. Mně skutečně leží na srdci tato věc. Pokud se nám nepodaří vyslat tento pozitivní signál, pozitivní signál o výhodách, které e, přináší jednotný trh, pak pak můžeme přijít o všem. A e, ta studie e, dnes ukázala, 83% e, nevidí tady žádné velké výhody vyplývající z jednotného trhu. Takže Říkala jsem dnes zástupcům komise, když bychom měli, měli bychom připomenout lidem, čeho se do dneška eh, dosáhlo. Když jsem mluvila s malobchodním zástupcem malobchodního sektoru minulý týden, tak mi říkali, 80 eh, eh, výrobků, které jsou prodávány, nemají společné standardy. To znamená, i když jdete do malého obchůdku, máte tam zboží, které kupujete, ale měly by to být společné standardy. Velká eh, práce, kterou jsme odvedli v minulém legislativním období parlamentu, eh, to byla směrnice o eh, platbách malé a střední podniky. Měli bychom se postarat o to, aby to fungovalo. Neměli bychom jenom mluvit o tom, že jsme schválili nějakou legislativu, mm, ale ty, ne o to, aby mm, organizace chápaly, proč toto k tomu dochází. Směrnice o veřejných zakázkách Ehm, schválíme zákon, ale pak není žádným způsobem implementován a pak lidé ke mně přicházejí, říkají, musíme to celé usnadnit, ehm, ehm, třeba přeshraniční obchodní záležitosti. Měly by být tyto věci eh, stejné pro členské státy, toto by mělo začít fungovat. Neměli bychom pouze, když mluvíme o jednotném trhu, tak bychom měli přinést seznam toho, eh, čeho chceme dosáhnout. A eh, to nejde jenom o nás tady ve výboru, nebo o tom, že komise bude mluvit o těch základních věcech, které bylo dosaženo, ale to je to, co říkala Evelyn. Dopad na spotřebitele, uživatele, občany. Um, protože když my jako politici budeme říkat, ano, to je to, čeho jsme se dosáhli, tak nám nikdo nebude věřit, protože eh, víme, eh, že by to měli vidět i ostatní. Pak to bude mít určitou sílu. A například volby ve Velké Británii když se tam řekne, toho bylo dosaženo, toto jsme udělali a budeme mluvit retorikou, které lidé budou rozumět, pak nám to e, budou věřit. Takže e, je tady takový narrativ, musíme mluvit o tom, čeho jsme dosud do dneška dosáhli. Než začneme dělat více legislativy, více věcí, tak bychom měli připomenout lidem, čeho bylo do dnešníka dosaženo. Nikolovi, jaký titulek bychom to měli dát? Měly by to být eh, náklad, výhody. Já chápu, že jsou některé země, které eh, spíše potřebují byčiní, eh, trošku cukr a v jiných zase potřebujete říct, pokud to neuděláte, tak vás to bude stát více a v jiných zemích zase řeknete, udělejte toto. Takže možná dva titulky budeme potřebovat, dva způsoby, jak to prezentovat, abychom vyslali tento signál. Jasně. Uh, a pak je to další věc a bylo zajímavé si o tom promluvit, směrnice o službách. Ehm, ano, je tady ehm, stávající legislativa, která pokrývá celou řadu problémů. Komise e, teď mluví, měla starosti s geoblockingem, e, cenová e, diskriminace a myslím si, že přemýšlí o nových způsobech, jak to, k tomu udělat legislativu. Máme článek, hm, který se týká hm, hm, cenové diskriminace, takže využijeme toho. A komise teď vydává nové hlavní směry v oblastech jako neférové obchodní praktiky. Měli bychom spolupracovat, postarat se o to, aby tyto hlavní směry byly správné i máme Zrovna eh, minulý týden jsme o tom mluvili, mluvili jsme o nových zkušebních metodách mm, eh, na vozidlech, tak, tak aby se neděly tyto eh, věci v novém režimu. Ale měli bychom ty lidi přivést do výboru, tak aby ta diskuse běžela, buď třeba o ostanovování nových standardů nebo hlavních směrů. Mělo by to být takové otevřené veřejné fórum. Měli bychom, myslím, více dělat, mm, komise by měla vydávat měsíční zprávu, využívat tohoto veřejného fóra a mluvit o řízení o porušení závazku. Mm, takový dvojkolejný dialog by to měl být. Zcela souhlasím eh, s tím, že by měla být identifikována eh, břemena, měli bychom učinit kroky. Podniky, spotřebitelé. Ano, to je to, co jste říkali. Měli, mm, eh, měli bychom hovořit, mluvit o tom v rámci REFITu a nikdo pořádně eh, nechápe ty dvě eh, strany. V minulosti eh, jsme tady měli mm, jedna, tady různé legislativy v minulosti eh, nebylo možné si třeba koupit kávovar za stejnou cenu v Německu i ve Francii. Eh, eh, Mělo by to být jednodušší, spotřebitelé si myslí, že by měli mít možnost snadněji obchodovat, měli by využívat mobilu, aniž by platili roaming. Takže jsou takové klíčové věci, abychom to celé usnadnili. A pro mnohé z našich občanů vlastně když cestují eh, jednotným trhem, když jsou nám dovolené, tak podívejme se na takové věci jako najímání si aut během dovolené. Jsou to takové konkrétní kroky, které budou mít dopad na jejich každodenní život. Pak bychom mohli eh, lidem eh, říct, na tomto jsme pracovali. A moje velká otázka je, kdo vlastní jednotný trh. Pokud to budeme pouze my, eh, kteří o tom budeme hovořit tady v místnosti a budou o tom mluvit eh, komisaři a budou přicházet s novou zprávou, tak to určitě bude skvělé. Ale to nevyřeší problém. Souhlasím s vámi, že Evropská rada by měla eh, mít setkání, měla by vydat agendu o tom, kde se nacházíme. Juncker navrhl ve svém zprojevu o stavu Unie o tom, že prohlubování jednotného trhu, že to je něco, co se dělá pro velkou Mm, Británii. Chceme to udělat všichni, ale eh, neměli by být, se by byli vlastníci pouze jednotné členské státy, ale mělo by to sloužit skutečně všem. Toto nemá být jen politický nástroj, má to na pomoci podnikům a občanům. Ano, můžeme tady si udržet ten pozitivní tón, ale měli bychom mluvit o tom, čeho jsme dosáhli, soustředovat se na otázky, které mají dopad na každodenní život občanů a měli bychom toho dosáhnout stávající legislativou nebo vylepšit. Využít z tohoto výboru měli bychom um, oslovit um, komisaře komisaře a vyzvat eh, i eh, ostatní i členské eh, státy. Tak toto byly můj příspěvek, děkuji. Malcolm a pak Jack. Rosa, oh sorry, Sorry, because you... Vy jste ho, pohořila uh, skvěle, dlouho, ale ještě bych tedy chtěla říci, že jsem velice ráda, že vedeme konečně tuto politickou diskusi a díváme se na celou věc eh, z širšího úhlu pohledu. Byla bych velice ráda, kdybychom zde v Evropském parlamentu obecně vedli diskuse mezi politickými skupinami, spíše než mezi jednotlivými zeměmi, protože o tomto celé vlastně je. Také bychom se měli podívat třeba na to, jak k jednotnému trhu přistupují odbory a skutečně měli bychom se spíše zaměřit na pohledy jednotlivých politických frakcí, než na to, abychom se zde hádali ze strany členských států. Důležité je uvědomit si, že máme řadu různých eh, sociálních systémů, různý, různou DPH v jednotlivých zemích, máme řadu různých měn a je velice obtížné, aby při takovéto různosti Unie fungovala. Takže cesta před námi je ještě dlouhá, ale doufám, že pomocí diskusí, jako je tato, se k tomu cíli přiblížíme. Myslím si také, že postup digitalizace celý ten eh, proces urychlí. Občané si podle mého názoru stále více uvědomují i díky digitálnímu trhu to, co již bylo vykonáno a to, co ještě k dispozici nemáme. Například ten geoblocking, to skutečně občané považují za něco velice otravného. Také si často všimnou, že některé služby stojí pětkrát více, když překročí hranice, často ještě musí platit za roaming a myslím si, že právě digitální trh přispěje k tomu, že občané si toto vše uvědomí a že i na, pro nás to bude impuls k tomu, abychom se snažili postupovat eh, ku předu rychleji. Myslím si, že jednotný trh je takovým motorem Evropské unie a to fórum, které se zabývá vnitřním eh, trhem nebo jednotným trhem, je velice důležité. Byla bych ráda, aby nás zde diskutovalo více. Také souhlasím s těmi, kdo říkají, že nám chybí ten pozitivní příběh, ten pozitivní signál. Hovořilo se zde o tom, kolik eh, Eh, lidí vůbec nechápe přínos vnitřního trhu. Paní předsedkyně přerušuje, bylo to asi 83% lidí, kteří si tedy neuvědomují přínos vnitřního trhu. Ano, takže to je skutečně obrovské číslo a já si myslím, že jednou z největších slabin našich institucí je právě ta nedostatečná schopnost komunikace. Já nevím, kolik peněz na to vynakládáme, ale pokud se podíváme na eh, generální ředitelství pro komunikace v Evropské komisi i zde v Evropském parlamentu na příslušný odbor pro komunikaci, tak to stojí velké peníze. Máme také zde v parlamentu mnohem lepší komunikační systémy, ale řadu věcí je ještě třeba zlepšit. Máme zde také portál Your Europe, vaše Evropa, který by třeba mohl informovat o těch jednotných kontaktních místech, o kterých se zde hovořilo, ale skoro nikdo neví, že takováto adresa, na kterou se mohou obracet spotřebitelé i podniky, existuje. Také zde padlo, že v některých eh, zemích je ta komunikace snazší, například komunikace o cenách. A ještě bych chtěla říci, abychom si zkusili představit, že ten jednotný trh nemáme. To by mohl být takový komunikační projekt. Představme si, jak by vypadal náš život jeden den od rána do večera bez jednotného trhu. Třeba jak by to bylo se zubní pastou, s tím, když si chceme vypít kávu, podívat se na internet, podívat se na televizi, tak jak by to vše vypadalo, kdybychom jednotný trh neměli. Možná něco takového bychom mohli navrhnout. Děkuji mnohokrát. Malcolm. Malcolm. Žak. Tak Žak. Děkuji. Pokusím se být co nejpřesnější ve svých odpovědích. Nejprve k tomu, co říkala paní Evelyn Gebhardt. Ona hovořila o řadě věcí, ale také zmínila tu ekonomiku sdílení, sharing economy. A my musíme být obezřetní, protože to často vede k řadě různých interpretací. Řada členských států neví, co si s tou sharing economy počít, některé se obracejí na soud a my bychom měli dbát na to, abychom to nějak eh, neregulovali. Měli bychom eh, to rychle přenést na tu celoevropskou úroveň. Důležité je, abychom to přivedli na celoevropskou úroveň, abychom zabránili fragmentaci. Samozřejmě, že trh s taxislužbami je místní, takže otázka je, zda to přenášet na evropskou úroveň. Ale skutečně je to věc problematická, musíme k ní přistupovat koordinovaně. Taxikář v jedné zem, nějaké zemi třeba z z důvodu eh, systému v dané zemi musel zaplatit eh, tisíc euro za licenci a nyní samozřejmě ho nelze nějak té licence zbavit, ale také je třeba se podívat na to, zda vůbec ten licenční systém byl v pořádku. K tomu, co říkal pan Dalton, já bych velice rád eh, viděl tu zprávu o NTB, to je taková moje oblíbená věc, takový můj koníček takže bych se velice rád s tím seznámil. Vy jste potom zmínil mobilitu pracovní síly. Já bych se chtěl nejprve zmínit o tom, jaký je skutečný problém vnitřního trhu a potom, jak to dopadá na pracující, na pracovní sílu. Nechtěl bych, aby zde došlo k nedorozumění. Ten systém pracovní mobility v Evropské unii dříve vypadal tak, a směrnice o vysílání pracovníků toto odrážela, Prostě lidé se mohli pohybovat po Evropské unii na základě kontrolního systému v té hostitelské zemi. Tak toto fungovalo již na konci 60. let. A to znamenalo, že tam byla tedy eh, ty pracovní podmínky, například ta minimální mzda, musela být respektována v té hostitelské zemi. Takže když jste přišli ze země B do země A, tak jste museli alespoň u těch minimálních standardů respektovat podmínky té hostitelské země. To samozřejmě chránilo pracující před tím, aby jaksi propadli na dno. Abychom zde měli ten závod ke dnu. Samozřejmě, že na západě to nebyl problém, protože tam ty mzdy nebyly v členských státech tak odlišné, ale problematické to bylo po té, po té integraci. Takže to jsou takové počátky toho systému. A o to se v podstatě opírá i směrnice o vysílání pracovníků, protože ne všechny země měly zákony o minimálním mzdě. V podstatě eh, to potom vedlo k tomu, že by jaksi ti eh, pracující přicházející z jiných eh, zemí měli stále nižší a nižší mzdy. Byl by zde ten závod ke dnu. A poté došlo eh, k té širší integraci, k tomu, že zde máme ty, ty pracující z východní Evropy, kde mzdy samozřejmě byly nižší. Představme si například eh, rumunského eh, řidiče kamionu, který přijde do Belgie, a ten v podstatě by měl mít belgickou mzdu. A to vede k narušení celého toho systému, protože ten vnitřní trh, ten je často viděn jako nástroj pro snižování mest. Také je to vidíme například na trhu zpracování masa. V Německu, kde rumunský či bulharský pracující má 3,5 eura na hodinu, zatímco třeba německý 25 euro. A takovéto věci jakožto ekonom neobhájíte. A proto mnozí lidé považují vnitřní trh vlastně za nelegitimní. Nyní máme směrnici o provádění té směrnice o vysílání pracovníků, tedy prováděcí směrnici. A vy si třeba stavíte dům ve Francii, máte tam eh, sedm nějakých nezávislých pracovníků z východní Evropy, ale právně oni jsou vlastně eh, všichni jaksi nezávislí. Vy platíte za služby v celém tom balíčku a ty jsou mnohem nižší než místní mzdy. Prostě různě se ty zákony obcházejí. Já nejsem žádný protekcionista, ale toto prostě není legitimní. Prostě kdybychom po všech eh, členech v parlamentu chtěli, aby zítra měli eh, nižší mzdu, než v současnosti mají, tak by se to asi také nikomu nelíbilo. Musíme zde být skutečně konkrétní. Někteří lidé jsou skutečně ohroženi tím stávajícím stavem na vnitřním trhu byť je to tedy ještě plně nezasáhlo. Myslím si, že ten původní systém jaksi měl určitou minimální úroveň legitimitu. Nechci ale, abyste mě špatně pochopili. My jsme měli tedy ten starší systém, měli jsme pracovní mobilitu, ten systém v podstatě č- ale nikoho neohrožoval. Třeba to bránilo tomu, aby lidé, kteří měli nízké mzdy, aby se jim tedy zvýšili. ale pak zde máme eh, také ty nelegální eh, pracovníky, pro nás je to problém, ale pro ně to skutečně ohrožuje jejich živobytí a oni potom třeba ztratí práci a obrátí se na stát s žádostí o sociální dávky, to potom napíná rozpočet a tak dále. Myslím si, že pracovní mobilita by jaksi měla se pohybovat v rámci toho systému, který obsahuje ty minimální standardy Myslím si, že by to ekonomice velice přispělo. Existuje proto řada důkazů. Možná bychom část té nelegitimnosti těch eh, podmínek eh, mohli jaksi z trhu odebrat. Hovořilo se zde o tom údaji 83%, že tedy eh, velké procento lidí nechápe přínos vnitřního trhu. A lidé si to prostě neuvědomují, uvědomili by si to, až kdyby, jak se jim to bylo odebráno. K tomu, co eh, říkal pan eh, Danton, eh, k tomu nemám, co bych dodal. Potom jste byla zmíněna konkrétní věta nebo konkrétní zmínka v té naší zprávě která se týkala energetiky, různé té propojovací infrastruktury, národních regulátorů, kteří upravují trhy ve svých zemích, spíš aby to bylo upravováno na té celoevropské úrovni. Problém to je, ale není to nutně problém vnitřního trhu. Je pravda, že některé ty aspekty toho energetického trhu mohou mít také dopad na zabezpečení energií. A potom ještě poslední věc, která je možná politicky ožahavá, ale já nejsem členem žádné politické strany, já jsem analytik. Tak když jsem se podíval na seznam deseti nej obtížnějších a nejnákladnějších nařízení, tak číslo jedna byl REACH. Nechci opakovat to, co říkala paní předsedkyně, která říkala, že musíme podniknout příslušné kroky. Ale já v lednu toho roku 2005 jsem se zúčastnil největšího slyšení, které se v parlamentu konalo. Bylo to o, právě o Ríči a byl jsem požádán, abych komentoval hodnocení dopadu. Já jsem to provedl a málem jsem eh, se rozplakal, když jsem eh, zjistil, že v podstatě to bylo provedeno v rozporu s jakýmikoliv pravidly pro hodnocení, pro vypracování hodnocení dopadu. Ten REACH sám o sobě neobsahuje špatné principy, ale to nařízení je to uděláno velice špatně. Takže řada těch kritizujících malých a středních podniků má vlastně pravdu, když to kritizují. Ale to je, v Bruselu je to takové tabu. My máme řadu špatných nařízení, která by mohla být udělána lépe. Ale například rýč, to je takový žulový pomník, který je na ty cíle, které se pomocí rýče chtějí dosáhnout, velice, velice nákladný. Já nejsem proti rýči jako takovému, ale já se zabývám něčím, co se na univerzitách učí až, už 20 až 30 let a to jsou vlastně náklady na plnění té legislativy. A třeba zrovna nářízení o rýči mohlo být uděláno mnohem lépe, aniž bychom si jakkoliv dotkli té obsahové stránky. Ale už to nikdo nechce měnit. Dva kolegové dva mý kolegové a já jsme poskytli ta zprávu také výboru ITRE, který nás požádal, abychom se vyjádřili ke vztahu nařízení Rýče a jeho vnímání ze strany malých a středních podniků. A lze to dokázat empirickými výzkumy a rozhovory my jsme se podívali také na celou řadu eh, doložek a ustanovení a zjistili jsme, že REACH je velice nákladný pro ty chemické podniky a většina těch chemických podniků v Evropě jsou právě malé a střední podniky. V těch eh, malých a středních podnicích eh, probíhá řada inovací a mnohé z těch podniků se obávají roku 2018 Takže, abych to uzavřel, my můžeme jak si eh, provádět řadu těch opatření. Máme zde na jaksi eh, program těch zisků, který bychom pomocí vnitřního trhu mohli dosáhnout, ale také to něco stojí. Pokud jste neutrální, pokud jste pouze analytikem, tak eh, je to samozřejmě mnohem jednodušší, že nejste členem žádné politické rodiny. A já osobně si domnívám, že REACH by mohl být eh, revidován jak si z toho analyticko-technokratického pohledu. Nic by se neměnilo na cílech, ale dodržování by se dramaticky zlevnilo. A toto je samozřejmě na politicích. Takže já jsem vlastně chtěl se zaměřit na to, zda můžeme udělat něco se špatnými zákony. Ano, můžeme. Ale jakmile toto zmíníme, tak eh, eh, řada lidí proti tomu vystoupí a dívá se na to z ideologického pohledu, například i na program REFIT. Yeah, just to, uh... Děkuji Žákovi Um, Dovolte mi, abych tak dal trošku věci dohromady. Nejprve bychom si měli ujasnit, um, kde, jak si stojíme s konečnou zprávou a Joe uh, to pak potvrdí. Vydali jsme dokumenty, byly to dva akademické stroje, um, já jsem chtěl také uporahit pozornost na dokument kolegy Čelisek. To je velice zajímavá analýza o e, výhodách ekonomického růstu na jednotném trhu. To je to, e, co bylo velmi takový občerstvujícím způsobem uděláno. A vlastně to potvrzuje výhody jednotného trhu a to je něco, co nebude tak lehké sdělit lidem, ale v každém případě e, bychom o tom měli vědět. A myslím si, že je to velmi zajímavá analýza o dopadech a změnách, které, kterým došlo to jako třeba v Řecku kdy předešla vláda otevřela celou řadu služeb na trhu a e, snažila se e, tu směrnici o službách e, implementovat tedy dvě požadavky, které z ní vyplývají. A vy, pak tady vidíte nový ekonomický dynamismus, hlavně dynamiku, hlavně pro malé a střední podniky. A to je výsledkem tohoto. Takže Eh, to jsme také diskutovali na konferenci v Lucembursku, která se konala mm, eh, nedávno. A mm, eh, dneska jsme dnes o tom krátce zmínili také. Ale nejprve jsem chtěl reagovat na pana Dantyho a na to, co jste říkali vy všichni. Jsou tu konkrétní doporučení, mm, kterým se musíme věnovat. Jde o vymáhání, jde o změna v některých stávajících pravidlech o vymáhání a zvláště Eh, jde o, eh, tady, tady s vámi naprosto souhlasím. Součást eh, této no, Měli bychom skutečně spropojit to vedení na jednotném trhu, to je a tím ho e, posílit. Toto byl veliký průlom, jeden z velkých průlomů této směrnice o službách. A vlastně to bylo poprvé, kdy členské státy investovaly velmi e, masivně e, do celých informačních systémů Eh, tak aby motivovali lidi přijít a vy, využít výhod tohoto jednotného trhu. A eh, toto byl, eh, neměl precedens tento vývoj, ale Členské státy do jisté míry eh, to brali vážně, investovali eh, do eh, informačních systémů. Já jsem to popisoval na jednom ze slyšení, která jsme měli. To je jako engineering nebo design nového produktu, který máte, ale neřekne se vám, o co v tom produktu jde, o co, o, co ten produkt znamená. To znamená nedostatek informací o výhodách jednotného trhu, to vyplynulo také z jiné analýzy. to jsou všechno dost klíčové věci a řada z věcí, které jsme o tom dnes řekli, je nasměrována na malé a střední podniky, protože mm, tím, že oni využijí, uvolní svůj ekonomický potenciál, mm, ten růst právě bude pocházet z malých a středních podniků, budou se vytvářet nové pracovní příležitosti. A mm, ty digitální nástroje, které mají tyto podniky, jsou úžasné, mocné, protože mohou jejich možnosti mohou Eh, se stát více konkurenceschopnějšími. Takže eh, všechny ty otázky o diskriminaci cenové a diskrepancích, které tady existují v této směrnici o službách, to jsou klíčové věci. A jak jsme tady zdůraznili, eh, Všechno toto je pokryto současným aktem o konkurenceschopnosti a když alespoň do doby minulého eh, roku jsme tady měli tuto analýzu o eh, soutěži, šlo tam také o cenové diskriminaci, diskriminaci a tam už byly zakotveny ty nástroje. Ano, to vlastně eh, šlo proti stávajícím zákonům konkurenceschopnosti. A toto je zásadní takový modul jednotného trhu. Měli bychom ho aplikovat, ať bude digitální nebo ne, a pokračovat v tom. Takže eh, to je součást, eh, část toho už byla pokryta eh, naší analýze. tento, toto stotožnění se s jednotným trhem by mělo být podpořeno v členských státech a zúraznují členské státy, protože Toto pak bude eh, přinášet další stimuly pro všechny, kteří se budou na jednotném trhu angažovat, eh, všechny členské eh, země. Dívat se na to jako součást jejich zodpovědnosti, tak aby to fungovalo lépe pro nás všechny. Je to takový sdílené úsilí. Tak, aby to, když to bude fungovat pro nás všechny, bude to fungovat pro ty druhé také. A to byla jeden ze zásadních věcí, které byly zakotveny ve směrnici o službách. Ale ehm, většina zemí, kde střední a malé podniky nevědí, kam se ubírat, protože mají nedostatek nedostatek informací o výhodách a příležitostech eh, příležitostech, jak lépe prodávat zboží nebo poskytovat služby, eh, jak to celé propojit, eh, tak aby to bylo integrovanější. A tak si myslím, že ehm, Naši, naše zpráva znovu um, podporuje vaše úsilí eh, se do toho pustit. A jak jste řekli, tak už pracujete na celé řadě různých věcí. Problém je, že tady nemáme ten integrovaný pohled na věc. Musíme to někde nějak lépe komunikovat. A eh, kolega Dolten má naprosto pravdu, když říká, že um, změny budou stejně pokračovat i nadále na trzích, um, například um, ocelářství, stavebnictví podobně. Um, Ehm, ehm, Andrej Schwab se eh, touto věcí eh, zabýval. Ale jednotný trh, ten tady eh, se eh, nemůže zabývat jenom jednotlivými odvětvími, jako ocelářským eh, průmyslem. Máme tady daleko větší kapacitu. V Evropě můžeme eh, se vytvořit dynamickou ekonomii, ekonomiku, která podpoří tento trh a která bude rychleji vytvářet pracovní příležitosti a účinněji než kterýkoliv jiný nástroj, který máme k dispozici. Takže když musíme říci, máme tady problém, kterému se musíme věnovat, to nemohou udělat eh, vlády, to je celosvětový problém, ale alespoň se můžeme snažit hledat alternativní eh, možnosti řešení a musíme eh, vést konstruktivní rozhovor. A proto vám, jsme vám dneska poskytli pohled na věc. Pokud budeme jen dělat se snažit legislativ, vylepšení v legislativní oblasti, ale e, nebude to e, závazné. My jsme tady mluvili e, s ostatními. Problém je, že se to nediskutuje v rámci národních parlamentů. Takže mnoho národních parlamentů má pocit, že by mělo být více do této věci začleněno. Problém je, jak všichni si uvědomíte, že na toto se nahlíží jako na určitou technickou práci. A Hm, eh, bychom z toho měli udělat více politickou eh, záležitost. A myslím si, že to je onen signál, který vysíláme. Jsou tady klíčové eh, nástroje pro doporučení, která vydáváme, ale hm, musí tady být ještě další strategie jednotného trhu. Um, už nevím, kolik zpráv jsem napsal, kde jsem byl zpravodajem, stínovým zpravodajem, kdy jsem reagoval na strategii komise o jednotném trhu. Musíme přesto ještě přijít s další strategií, to víme. Uh, pak ehm, dal, strategie eh, další eh, komise o jednotném trhu, to musí být eh, úplně jiný dokument a musí ukázat ty politické výzvy, Eh, co myslíte, jestli to nastane nebo ne, to si nejsem úplně jist, ale myslím si, že tento výbor i nadále bude pokračovat a bude pokračovat v práci, kterou udělal a bude ukazovat tyto výzvy. A jak mnozí z vás eh, řekli, eh, tento ehm, akt o jednotném trhu, to bylo obrovské politické úsilí z naší strany a vyžadovalo to konzolidovaný přístup ehm, všech tady koordinátorů v našem výboru. To byla naše myšlenka, ne myšlenka nebo nápad komise. Michelovi ehm, musíme poděkovat za to, že to posunul kupředu a to je příklad toho, co tento to výbor do, může udělat. Ale teď se musíme posunout. Musíme se posunout přes hranice tohoto aktu o jednotném trhu. Jsou tu politické výzvy. Musíme zvážit, jak pokračovat v této práci a máme tady akční program, který to podpoří. Ale musíme um, překonat eh, některé eh, překážky v myšlení lidí. A proto jsem to chtěl všechno propojit a říct, že součástí této nové strategie, která přišla od pana Timmermanse, je sestavit novou skupinu lidí, kteří se budou zabývat eh, kvalitou těchto legislativy. A eh, pokud eh, to komise nastartuje konzultační mechanismus, pak bychom se měli skutečně soustředit na pravidla jednotného trhu. A součástí problému těchto pravidel jednotného trhu, hm, a klasický příklad tady je, je REACH. V mnoha případech jsou tady komplexní, je to komplexní a nákladné toto implementovat, že to nebude implementováno řádným způsobem. Takže tady máme problém s vysokými náklady a výsledek je dost chabý, eh, což znamená špatná regulace. A problém nemusí nutně být ve způsobu, jak to bylo navrženo Bruselu, protože členské státy se netolik angažují v rozpracování legislativy, Jestliže členské státy by strávili více času eh, se svými vlastními agenturami pro eh, chemikálie a různými regulačními úřady eh, pro životní prostředí, a kdyby dali dohromady mozky, tak by to bylo daleko lepší. A jedna část naší výzvy, a to je právě spojeno s otázkou vymáhání, kdy členské státy eh, se rozhodly předložit eh, mm, eh, návrhy a dostat mm, závazkům, které vyplývají z jednotného trhu. To je část problému. Je to proto, že stávající legislativa nefunguje. Proč ehm, ne, nejsme schopni komunikovat výhody občanům? Proto musíme udělat něco jiného. Diskutujme o tom řádně a mm, podělme se o to, těchto, s, tím, s ostatními o toto. Ehm, ta druhá radikální radikální část e, směrnic o službách byla peer review. A členské státy se snažily si legitimizovat, proč chtějí stále si udržovat e, e, překážky. Ono to celé jaksi vychladlo, nebylo to dostatečně živé, takže musíme znovu toto vše oživit, protože toto byl klíčový nástroj, jak posunout věci kopředu. Možná řeknete, že tady máme konzolidovanou zprávu, je to velice dobrý dokument Jacka a ostatních. A ehm, je tady také takové shrnutí našich diskusí a určité jasné závěry jsou tu formulovány, ale ehm, bylo by velice, ehm, bude to, dnešní diskuze přispěje k tomu, že se další tyto závěry obohatí. A proto teď předám slovo Johnovi a poděkám, eh, poděkuji za veškerou tvrdou práci, kterou jste tady odvedli. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Bohužel jsem mikrofonu. Ano, doufám, že si uvědomujete, že v tomto výboru sdílíme vaši vášeň. Důležité je, abychom jasně vysvětlili, čeho se nám podařilo dosáhnout, abychom lidem připomněli ty dosažené úspěchy, protože pokud 83% podniků v Evropě si podle výzkumu myslí, že vnitřní trh k něčemu není, tak jsme to asi špatně vysvětlili, že se snažíme o usnadnění obchodu v Unii. A myslím si, že bychom si neměli pouze představovat, jaké by to bylo, kdybychom vnitřní trh neměli, protože je zde velice dobrá šance, alespoň v mé zemi, že ten jednotný trh prostě nebude. A pokud to lidem nevysvětlíme, tak oni budou hlasovat proto, aby Spojené království z toho trhu odešlo. Takže to nemusí být pouze nějaká představa. My skutečně to musíme velice dobře vysvětlit, jaký z toho lidé mají prospěch a čeho se až dosud podařilo dosáhnout a kde je trh narušena, je třeba ho opravit. Takže mnohokrát děkuji, děkuji vám, pánové, a přeji šťastnou cestu domů.